Um, Chtěl bych zahájit. Jsem si vědoma toho, že náš sál je příliš malý. To je fakt. Takže můžete si vyměňovat místa. Ti, kteří stojí, si na chvilku sednou. Musíte se nějak eh, dohodnout. Ale chci zahájit naše jednání než přivítám pana komisaře, dovolím si jednu věc, která patří do práce výboru. Měl jsem to udělat dopoledne, ale neudělal jsem to. Chtěl bych vás informovat, že mám několik eh, nových kolegů v druhé polovině našeho mandátu. Máme některé náhradníky a máme také zvýšený počet. Nejdříve Jens Nilsson. Ten je u nás tedy Navíc ten přišel jako nový kolega a vstupuje tedy k, do politické skupině socialistů a demokratů. Je to starý přítel našeho, naší tematiky, není to nikdo nový, takže je to osoba, která má velké zkušenosti. V ALDE je Vincenzo Jovine. Dobrý den. Jsme rádi, že jste mezi námi. A Ana Miranda u Zelených. Jsme velmi rádi, že jste zde s námi. A v EFD Filip de Villiers, nevím, zda je zde. A jeden kolega ještě přibyl, nahrazuje Yunus Omarji nahrazuje kolegu z Reunionu. A komisař Hahn mi říkal, že Eva Stadler je tu také. Eva Stadler, také nový kolega. Paní předsedkyně se omlouvá, pokud je to někdo, kdo nebyl uveden, tak mi dejte vědět. Maďarský kolega třeba Segery tu není. Ivary Padar je nový náhradník. Toť vše a nyní zahájím oficiálně naše jednání. Máme tu pana komisaře. Rádi vás vidíme poprvé v letošním roce. Ano, je to první oficiální setkání a jsme vám vděční za vaši otevřenost a připravenost se setkávat s lidmi. Chtěli bychom vám naslouchat, cokoliv chcete komentovat v kontextu jednání o novém regulačním rámci. Jako obvykle zahájíme úvodem komisaře a potom, jako obvykle, komentáře a otázky od koordinátorů a posléze od eh, řádných členů výboru. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, Danoto. Já bych chtěl využít této eh, příležitosti. A zvláště bych se chtěl obrátit na ty, kteří byli znovu vlastně potvrzeni ve svém ve své funkci. Víte, že je to už eh, zvyk v tomto parlamentu, že vždy eh, rádi, když máme kontinuitu v tomto výboru. Je to pozitivní, zvláště v regionální politice každý druh kontinuity je pozitivní záležitost, zvláště z hlediska provádění naší politiky a projektu. A tím bych chtěl hned přejít k východisku. V posledních dnech a týdnech strukturální politika se stala centrem zájmu, protože Mnozí se domnívali, že v rámci této politiky se budou moci řešit ekonomické problémy v Evropě. Určitým způsobem k tomu můžeme přispět, ale strukturální politika nemůže všechno vyřešit. Nehledě na to, že myslím, že jménem všech mohu říci, že strukturální politika je prorůstová politika, ale samozřejmě to závisí na tom, jak inteligentně budou využívány prostředky. Ale cílem je samozřejmě, aby prostředky strukturálních fondů zajistily růst pracovní příležitosti. Pokud se podíváme stručně na využití prostředků v předchozím roce, roku 2011, to byl absolutní rekord. Celkem 32 miliard euro bylo vyplaceno. Eh, právě pak 25,8 v oblasti kohezního fondu, je tam navýšení o 6,5 v porovnání s rokem 2010. Eh, to samozřejmě odpovídá průběhu provádění této politiky. Na základě závěrů ohledně procenta spolufinancování milionů bylo ještě mm, alokováno Rumunsku a Řecku. Máme také eh, další velkou částku, která byla vyplacena Portugalsku. Takže tato prováděcí politika probíhá dobře a odpovídá plánům. Nic ovšem nemění na tom, že rok eh, 2012 musí být rokem realizace Eh, v tomto roce musíme přinést důkazy ohledně efektivního, adekvátního využití těchto prostředků. Ze strany komise máme již víceletou zkušenost z hlediska toho, kdy ty nároky na proplácení se vlastně zvyšují. Není neobvyklé, že ty počty se zvyšují na konci roku podstatě v prosinci jsme vyplatili 18 celkového tohoto rozpočtu, takže to je důležité zjištění z hlediska plánování. Přes eh, všechny historické zkušenosti není vždy jednoduché vědět, eh, zda skutečně eh, stoprocentně dojde k tomuto naplnění či nikoli, protože to souvisí s likviditou. Já to říkám proto, že mm, zde se objevují myšlenky, že by nevyužité prostředky strukturálních fondů mohly být využity za jiným účelem. Experti v tomto sále vědí, že nevyužité eh, prostředky eh, jsou tehdy, pokud tady nejsou naplněny ty závazky. Víte, že my jsme tady měli 30 miliard euro maximálně jako commitment a když se podíváme na eh, fondy, které eh, mají určité požadavky, tak možná nedojde k správnému naplnění. Já to říkám proto, že se tady objevují určité zásadní návrhy ohledně strukturální politiky, zvláště z hlediska budoucího postupu. Pro nás je důležité, aby kvalita projektu byla v popředí a aby ten zbývající čas byl využit k tomu, eh, aby došlo k vhodnému k vhodné změně případně programu. Ty programy, které dobře fungují, tak by měly pokračovat dále a ty, které možná neúplně dobře fungují a nemají strategický význam, tak ty by měly být opatřeny příslušnou flexibilitou. Začátkem eh, roku Samozřejmě vás, jsme se rozhodli, že vás budeme informovat o běžném průběhu těchto věcí. Také na základě toho, že vy jako členové parlamentu uzavíráte roční rozpočet, říkám to také proto, že my předkládáme návrhy s ohledem na rozpočet. A to vlastně neznamená nic jiného, než jakési rozčlenění toho, té sedmileté periody na roční potřeby likvidity. A pokud eh, by eh, mělo dojít k, určitým, k určitému krácení našich eh, mm, rozpočtů, pak to znamená, že mm, prostě dohodnuté prostředky nebudou daným zemím proplaceny. A také nebude možné tedy požadavky na tyto prostředky naplnit. Samozřejmě, pokud se mm, takové požadavky objeví, tak je nutné potom to začlenit do celkových eh, eh, rozpočtů. Co se týče výhledů eh, politiky soudržnosti, rád bych chtěl jaksi odkázat na technickou prezentaci, která proběhla v říjnu. Za tu bych chtěl také poděkovat. K jakým událostem došlo? Nejdříve bych chtěl eh, říci, že ne zcela nečekaně polské předsednictví věnovalo velký, eh, velkou pozornost této oblasti a velmi se angažovalo v této tematice. Proběhla diskuze na úrovni rady, ta velice pokročila. Eh, vlastně se tam objevil také první kompromisní text, a to v prosinci byly vedeny diskuze na úrovni rady ohledně toho, zda to není předčasné, ale ukazuje se, že určitá angažovanost některých členských států a zvláště polského eh, předsednictví, že mm, tato angaženost, angažovanost se vlastně vyplatila i v souvislosti se strategií a s tímto mm, kompromisním textem. Já bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že nové předsednictví bude pokračovat této angažovanosti a že bude předložen angažovaný program v rámci nového předsednictví a že dojde přes zaměření na zprávu a na kontrolní systémy v této oblasti. Co se týče rady, v té naší oblasti už bylo projednáno téměř 100 hodin Eh, jedná se o pracovní skupinu, která mm, také už dva dny jednala. Je to neformální skupina příslušných ministerstev, která se zaměřuje na tyto záležitosti. A je jistě, jisté, že 24. dubna se bude konat další jednání a 26. června eh, bude opět porada ohledně připravovaných eh, návrhů. Já tento harmonogram uvádím proto, že jednak bych chtěl při této příležitosti poděkovat Evropskému parlamentu za jeho práci, která byla provedena do této doby. Chtěl bych poukázat na to, že na úrovni rady tyto věci mm, pokročily a pokročí mm, dosti intenzivně a rychle. My se domníváme, že obsahová jednání budou paralelně probíhat s finančními jednáními. Otevřeně říkám, že sdílím tento přístup, protože cílem by přece jen mělo být, aby v konečném efektu doufejme, tento rozpočet, který jsme navrhli mm, ze strany komise, bude nakonec schválen, ale minimálně stejně důležité je, aby tady byly stanoveny zásadní principy architektury a byly také schváleny. A bude to snažší, pokud paralelně k finančnímu jednání bude probíhat jednání o obsahu. Jinak by totiž vzniklo nebezpečí, že finanční experti budou výjímat některé části té naší celkové architektury a budou říkat, tady no, to se můžeme vzdát, tady můžeme učinit určité úspory, zde něco přidat. Já si myslím, že z hlediska zájmu regionální politiky a z hlediska dosavadní zkušenosti je důležité, aby ty nejdůležitější komponenty, centrální komponenty této politiky existovaly, mm, zároveň aby byly součástí diskuze a proto je naprosto nezbytné, aby tyto věci byly probírány paralelně. Takže to je také moje přání na adresu parlamentu, aby se dožadoval podobného postupu. Bylo by dobré, aby ta jednání mezi parlamentem a radou byly vedeny tedy na stejné úrovni, to znamená v tom smyslu, že by obě strany hovořily o stejném obsahu, vycházely ze stejných východisek a aby také parlament nebyl pouze reaktivní na to, co přinese rada. A byl bych rád, kdybyste mohli urychlit toto, tyto postupy. V každém případě se to mm, asi tak připravuje, jak jsem pochopil. Nicméně z našeho pozorování na radě by bylo dobré postupovat tímto způsobem a proto jsem požádal paní předsedkyni o tento postup. Co se týče těch stěžejních bodů této politiky, tak eh, tady se jedná o podporu investiční politiky, o politiku, která obsahuje a zohledňuje solidární aspekty a e, která se má zaměřovat na investice do lidí, do regionu a v konečném efektu musí vytvářet přidanou hodnotu. Za druhé, dalším e, důležitým bodem je zaměření na dosažení cílů. V tomto ohledu jsem zatím nestanovil nějaké konečné mm, eh, definitivní stanoviska. Někdy je obtížné ty námitky nějakým způsobem vyvrátit, protože mm, samozřejmě, že tady jde o kvantifikovatelné výsledky, eh, ale je někdy obtížné tyto kvantifikovatelné výsledky mít dispozici. Také se rozvíjí diskuze ohledně toho, čemu říkáme tematická koncentrace. Já jsem nečekal ostatně nic jiného. Čekal jsem ze strany některých členských států, že budou přistupovat k tomuto bodu kriticky. Překvapuje mě, že v parlamentu neformálně minimálně jsem zaznamenal, že tady jsou určité kritické připomínky ohledně této tematické koncentrace. Říkám zcela otevřeně, že moji kolegové v komisi ehm, nemají tedy jednoduchý život, když říkáme, že tady chceme samozřejmě mít zaměření na energetickou účinnost. Eh, to jsou eh, opatření, mm, která nevždy přispívají k zlepšení eh, kvality životního prostředí, ale samozřejmě, že zase přispívají k vytváření pracovních příležitostí. Musí to přispívat k trvalé udržitelnému rozvoji. Toto se také obtížně prokazuje. Samozřejmě, že je to spojeno i s otázkami dostatečnosti kapitálu každém případě eh, v diskuzi ochotně budu tyto aspekty rozebírat. Rád bych případně hovořil o některých konkrétních příkladech nebo projektech, které mm, nemohou být omezeny naší koncepcí právě v souvislosti s těmito tematickými prioritami. I když ty tematické priority jsou nebo mají relativně velký záběr a jejich předmětem je samozřejmě inovace. Inovace v našem vnímání, v našem chápání, koli hm, pouze technické inovace, jedná se také o administrativní inovace eh, v oblasti marketingu, procesu. Zajímáme se o jakýkoliv typ inovace, který by přispěl k tomu, aby se zlepšila konkurenceschopnost podniků v budoucnosti, aby se posílila tato konkurenceschopnost. To všechno jsou cíle, pod které spadá mnoho oblastí a energetická účinnost a úspory energie, to je mm, celá řada možností, která do toho eh, spadá. Eh, popravdě řečeno, eh, bych byl rád, kdybychom na toto téma měli zásadní diskusy. Byl bych rád, kdyby se uvedly konkrétní příklady, které by řekly, ano, to zapadá do strukturální politiky, nebo to nemůže zapadnout do této politiky. Pak je tady další bod, kondicionalita. Eh, jaké jsou moje zkušenosti, které jsem měl do posud. Zatím tady existuje celkem velká akceptance, i když tady je vedena diskuze mezi jednotlivými členskými státy. Existují členské státy, které mají eh, silné, federativně zakotvené v ústavě struktury. Pak jsou země jako například Francie, kde eh, regiony například nesmí eh, mít žádné dluhy, to je to, čemu se říká makrokondicionalita. Takže popravdě řečeno, jsou zde určité rozpory mezi těmito odlišnými regiony, které eh, jak si namítají, proč mají ručit za něco, co oni sami nemohou generovat. V každém případě jde o to, aby se zohlednila a zlepšila kvalita legislativních rámců, tak aby od začátku tyto strukturální prostředky mohly být používány v srovnatelné podobě. To je všeobecně, jak se vnímáno stejně, ale často, jak se říká, ten ďábel spočívá v těch detailech. A ještě několik závěrů z hlediska pracovního zasedání také koordinátorů. Co se týče tematické koncentrace, k tomu jsem již hovořil, pak je tady otázka makrokondicionality, o tom jsem také již hovořil. Pak je zde princip partnerství. I v této oblasti i nadále očekávám podporu, podporu parlamentu. Je to důležitý bod Eh, musíme zde uzavírat dohody s členskými státy. Samozřejmě na adekvátní úrovni musí být do toho začleněny také regiony, nejenom regiony, ale eh, ústní nebo místní eh, instituce, orgány a nevládní organizace. A poslední bod, od kterém bylo velmi intenzivně diskutováno, a kde opět eh, došlo také k očekávaným reakcím mezi parlamentem a radou. A sice to je společný strategický rámec. Já znám mm, ty pozice, které byly vyjádřeny. Souvisí to se samotnou podstatou našeho návrhu. V únoru k této otázce předložíme ještě některé návrhy Samozřejmě to bude záležet na kvalitě diskuze. Je to opravdu novum, je to výzva, říkám to zcela otevřeně i pro naše e, útvary. Něco se zde rozvíjí, co ještě neexistovalo, je to velice ambiciozní a cílem by mělo být, aby došlo k jasnému propojení mezi těmito různými oblastmi a jejich nasměrování eh, k stejnému cíli. Není to nezajímavé, je to opravdu náročná změna, která hm, si vyžaduje určitou dobu. To bych nechtěl skrývat a pro odpovědné, zodpovědné komisaře je to určitá výzva a doufejme, že se jim podaří předložit eh, příslušný návrh. Uvidíme v rámci diskuze, do jaké míry se jim to podařilo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, milí kolegové. Chtěla bych eh, během chvilky vysvětlit, jak proběhne naše dnešní jednání, protože zazní celá řada prezentací a navrhuji, a vy jste se na tomu nebránili skrze koordinátory, abychom měli širší přístup k této rozpravě, tedy Úvod eh, pana komisaře je úvodem k celé rozpravě, poté přímo v návaznosti na prezentaci komisaře Nikolas Martin a další kolegové se vyjádří podrobněji k některým otázkám. My jsme se rozhodli soustředit tuto diskusi ve druhé části na čtyři otázky, o kterých jste byli informováni, takže chci vás požádat abyste souhlasili s tím, že po úvodu komisaře bych požádala zpravodaje a ty koordinátory, kteří nejsou zpravodaji, protože je tu překryv mezi funkcí zpravodaje a koordinátora, ale myslím, že tento přístup je dnes odůvodněný a potom se dostaneme k dalším členům výboru. A nyní tedy požádám první dva zpravodaje, u obecného nařízení jménem EPP, nejdříve tedy Lambert van Nistelrooy. Heel, heel graag. Um, inderdaad... Děkuji. Já si... Děkuji. Já si myslím, že teď je na čase, abychom začali s naší prací, ehm, abychom se pustili do těch oblastí, kde ještě nemáme jednotný názor. Není potřeba v tuto chvíli diskutovat o tom, jestli bylo užitečné, eh, abychom tady měli eh, nové nařízení v souvislosti s EU 2020, eh, v souvislosti s politikou soudržnosti a s těmi ostatními věcmi. Vy nás tady právem vyzýváte, abychom se vyjádřili k různým tématům. Máme pracovní dokument k obecnému nařízení, máme tady pracovní dokumenty zpravodajů a to je pro nás eh, takové dobré vodítko pro to, jak dále v Evropském parlamentu pokračovat. Víceleté finanční výhledy, eh, to je také důležité. A hlavní úlohou Evropského parlamentu je vyjasňovat eh, a během prvního čtení ehm, dát dohromady ty věci, eh, kde se shodneme. A po neformálních eh, diskuzích ehm, probereme eh, vše, co teda zaznělo. Budeme potřebovat, abyste nám některé věci vyjasnili. Doufáme, že se tak stane. Možná, že později by bude potřeba se opakovaně sejít a projednat ještě. A tím Potom budeme moci přispět, eh, předložit eh, posměvací návrhy a eh, probereme i stanoviska ostatních výborů. Takto si tento postup představujeme my, že tedy budeme postupně vyjasňovat jeden bod za druhým. Vy jste tady uvedl různé body, které zapadají do tohoto, co říkám. Poměrně rychle jste tady hovořil o společném strategickém rámci. Říkáte, že to bude muset být vysvětleno, že to je něco nového. My eh, to ale vidíme z perspektivy toho, kdo eh, dostává finanční prostředky a až bude tento společný strategický rámec určen, tak eh, tady budou spojeny cíle různých programů A pak eh, to znamená, že to spadá do postupu spolurozhodování, že to budeme moci ovlivňovat. A dnes dopoledne jsme měli pocit, že i rada je toho názoru. A proto si eh, kladu otázku, proč bychom se tady o to měli ještě sáhodlouze přijít. Pokud ty věci vyjasníte, tak Evropský parlament eh, bude na vaší straně. Potom tematická koncentrace, tady budu stručnější, tedy koncentrace a pružnost. Je tady fakt, který ani nechceme nějak měnit, že tyto fondy mají současně plnit různé cíle, jde o různé eh, klimatické, energetické cíle a jde také o to, aby při eh, uplatňování na národní a regionální úrovni byla dána dostatečná pružnost, aby nebylo eh, nutné od počátku pevně stanovit určitá procenta, to platí i pro ERDF a sociální fond a těch 50 pro rozdělení. Důležitá je vždy potřeba a vytváří se teoretický rámec, který nemusí nutně sedět na situaci ve Finsku a zároveň v Jižní Itálii. Jako příklad. Proto potřebujeme pružnost. Rada to vidí stejně pak můžeme předkládat konkrétní návrhy. Nechceme ty tematické cíle komise nějak spochybňovat. Jde nám zkrátka jen o to, aby při provádění byla dostatečná pružnost, potom kondicionalita, to je velice důležitý bod, makrokondicionalita, tady máme výrazné pochybnosti, nejenom ve eh, federalisticky založených členských státech nebo eh, tam, kde eh, není možné se zadlužovat. Je to mnohem širší námitka. Když hovoříme o stabilitě, pokud tedy v rámci Sixpacku máme stanovené různé cíle a když potom makro dohody nejsou dodrženy, tak to neznamená automaticky, že programy, které podporuje Evropská unie, musí být zastaveny. My bychom si přáli, je nám jasné, že to nebude možné provést rychle, ale chtěli bychom, abyste nám jasně vytyčili podmínky, abychom věděli, oč jde a tak, aby země měly možnost plnit ty povinnosti, ty závazky, které na sebe sami vzali předtím, než opravdu přistoupíme k seškrtání prostředků. Samozřejmě jsou tady velké eh, rozdíly, i když možná eh, ty rozdíly názorů mezi parlamentem a vámi možná nejsou zase tak velké. A to, že se nedohodneme na detailech, nesmí vést k tomu, že to celé překopeme. Možná, že někdy později eh, nás eh, napadnou ještě další věci, kde budeme potřebovat vaši odpověď. A možná, že k tomu bychom se mohli vrátit ještě na konci naší diskuze. Thank you, Děkuji, Konstanc. Děkuji, Danuto. Já se nebudu eh, vracet k těm věcem, které tady eh, zmínil Lambert. Myslím si, že v tuto chvíli jsme uprostřed vyjednávání ehm, k tomu, jak se vyjádříme k nařízení, jakou pozici zaujmeme eh, v některých oblastech. Už k tomu skutečně dochází poměrně intenzivně. A není to tak, že by Evropský parlament byl proti koncentraci prostředků. Já naši diskuzi chápu tak, že si přejeme, aby ve chvíli, kdy budeme volit, na co se budeme soustředit, aby tam byla větší pružnost. A to je něco jiného, než kdybychom eh, řekli, že chceme, aby peníze byly poskytly regionům, které by s tím dělali eh, cokoliv je napadne. To není míněno, když hovoříme o pružnosti. Nikdy mi na to nikdo dostatečně neodpověděl, ale eh, dovedla bych si představit, že ten nástroj, eh, který jste nově navrhli, eh, nástroj partnerských dohod, by mohl být používán k tomu, aby se mm, vytvořila určitá koncentrace prostředků na určitá témata, ale měla by tam být zároveň dostatečná pružnost pro regiony. Mm, ta by tam měla být díky tomu nástroji. A proto už se těším na komentáře těch, kteří se zabývají politikou soudržnosti, Tedy jde o to, jaký status mají být tyto partnerské dohody, eh, jestli eh, budou právně závazné, jak je možné to nastavit, aby členské státy, které mají eh, jednoho smluvního partnera, komise jiného, a regiony jsou do toho také zapojeny, do vyjednávání. Jak to tedy bude? Jak se to uspořádá? Možná, že byste nám mohli vysvětlit, ehm, jak si to představujete, co z toho ehm, vznikne. A já si myslím, že v tom návrhu je to tak málo popsáno, že je tam velký prostor pro interpretaci a já bych byla velmi ráda, aby to bylo upřesněno ehm, ve prospěch politiky soudržnosti. Potom připomínka eh, k zaměření na výsledky. Proti tomu snad eh, ani nikdo být nemůže, ale pokud se podívám na ukazatele v návrzích, které mají vést k tomu, aby zde byla zaměřenost na výsledek, tak eh, jsou tak obecně nastavené, že Eh, se to dá srovnat s tím, že řeknu, že si přeji mír, proti tomu také nikdo nebude protestovat. Ale je to velice vágní a já nevím, jestli by bylo smysluplné eh, tady takové indikátory eh, mít v nařízení, nebo jestli by nebylo vhodnější, aby se to přímo domluvilo s členskými státy aby se s nimi stanovily smysluplnější indikátory pro orientaci na výsledek, protože jinak si to sice můžeme očkrtnout, ale ehm, nic s tím nezměníme. V mnoha diskuzích v posledních týdnech jsem vyrozuměla, že by mohl vzniknout dojem, že na jedné straně chceme se zaměřovat na výsledek, ovšem ehm, na druhé straně by to mělo zároveň znamenat, že e, se bude vše kalkulovat, e, každá tuška, každý papír bude muset být jednotlivě e, započten a že něco takového omezíme, ale mně se zdá, že to tady e, dosaženo není a dnes odpoledne ještě budeme hovořit o zjednodušení a jestli ty návrhy povedou ke skutečnému zjednodušení, abychom měli nižší e, náročnost kontrol a e, to i ze strany e, těch konečných příjemců, to se mi zdá, že k tomu nevede. Myslím si, že ty návrhy eh, nejsou dostatečné v tomto ohledu a my bychom eh, se tady nad tím měli ještě více zamýšlet, jak toho dosáhnout. A eh, to by také bylo v duchu nebo ve smyslu toho, o čem jsme tady hovořili na začátku, tedy kdy jsme popisovali ten cíl, kterým, kam se chceme naší politikou soudržnosti dobrat. Eh, společný strategický rámec. Bylo by zajímavé, kdybychom eh, předložili nějaký návrh, nebo abychom měli nějaký návrh, abychom zjistili, co v něm vlastně je. A já doufám, že eh, se takto nějakým způsobem dohodneme, tak, aby to bylo v zájmu všech evropských institucí. A doufajme, že do budoucna nám to dá i dostatečnou, nebo mělo by to být nastaveno tak, aby to bylo i dostatečně pružné. Eh, takže myslím si, že to jsou věci, které byste měli zohlednit. Eh, Jan Olbricht. Pane komisařu, <clears throat> eh, já bym... Pane komisaři, chci vám položit několik otázek, aniž bych zabíhal do podrobností, pokud je o Fond pro regionální rozvoj. První otázka. se týká následující hypotetické situace. Sníží se financování, máme méně prostředků v rozpočtu. Jaká bude reakce komise? Jakým způsobem se bude politika soudržnosti redukovat? Změní redukce finančních prostředků tuto politiku? To je důležité pro naši práci a, a pro příjemce pomoci. Filozofie politika soudržnosti, to je další otázka v letech 2014-2020. Východisko je následující. Je třeba usilovně pracovat s členskými státy, pokud je o programování. Následně necháme velkou volnost členským státům, pokud je o realizaci, a pak se velmi přísně zkontrolují. Takže důraz je na programování a na kontrolu. A mezi těmito fázemi je velká míra volnosti. A přitom, když si přečteme text nařízení, tak vidíme, že důrazný zásah nastává již v té prostřední fázi. Tato prostřední fáze se týká tematické koncentrace a tam bychom si měli dobře rozumět. My, jakožto parlament, my jsme pro tematickou koncentraci, ale to, co vy jste zmínil, pane komisaři a paní král také, je otázkou, zda budeme uplatňovat koncentraci podle přísných pravidel, anebo zda to bude více územně ovlivněno. A to bychom zde měli vypracovat. Tedy chceme trvat na tematické koncentraci, ale také si přejeme, aby členské státy zodpovídaly za koncentraci. A členské státy by potom eh, spolupracovaly s komisí. Dále ERDF. Tady musíme uvažovat o velmi hlubokých úrovních koncentrace. Musíme vědět až do jaké úrovně chceme toto vše kontrolovat. ESF. Vy jste navrhl velmi konkrétní věci, dokonce konkrétní typy akcí. Chtěl bych vědět, jak tyto klíčové akce budou vypadat. Zda priority jsou skutečně specificky popsány zda je skutečně nezbytné být tak konkrétní. A poslední otázka se týká toho, o čem hovořila paní Král. Já jakožto zpravodaj pro Fond pro regionální rozvoj navrhnu, abychom se vzdali indikátoru u tohoto fondu. To by se mělo ovědět objevit v jiném legislativním návrhu. Tyto ukazatele, tyto indikátory by měly být eh, rozšířeny, ale přizpůsobeny podmínkám v terénu, podmínkám v konkrétním území. Protože pokud zavedeme velmi obecné indikátory, tak eh, jsou neužitečné, jsou příliš jednoznačné. Takže buď hovoříme o HDP nebo o zaměstnanosti, anebo půjdeme do mnohem konkrétnější úrovně. Domnívám se, že takové obecné ukazatele nejsou užitečné. Jakožto zpravodaj navrhnu přesun indikátorů do jiného legislativního návrhu. A pokud chceme stanovit indikátory pro všechny evropské regiony, tak tyto indikátory budou tak obecné, že nám vůbec nic nezdělí. Konečně mám otázku pro pana komisaře. Kodex chování. Jak to vypadá s dohodami o partnerství? Bude tento kodex stanoven vámi, anebo to bude záviset na členských státech? To vše vlastně nás dovádí ke stejné věci. Chceme více volnosti, anebo více přesnosti. Chci také informovat kolegy, že proběhne druhá rozprava, takže možná pan komisař nemusí podrobně vše zmiňovat a jenom zmínit obecnou politickou unii. Prosím, máte slovo. No, first of all, um, concerning the, the Nejprve, no, pokud jde o právní pozici eh, CSF, já si myslím, že o tom bychom měli diskutovat později. V tuto chvíli je mnohem důležitější abychom eh, vytvořili, nebo abychom tady dotvořili návrh, budeme diskutovat o obsahu a eh, samozřejmě budeme také v určitou fázi diskutovat o právním základu CSF, ale v tuto chvíli je mnohem důležitější, abychom vytvořili smysluplný návrh eh, k této opravdu nové záležitosti. Pokud jde o makroekonomické podmínky, tak eh, k tomu eh, také něco navrhneme a možná, že bychom tomu měli eh, věnovat zvláštní diskuzi, tedy tomu, jak je, jaké je stanovisko komise a naše. My jsme to tady diskutovali s Ekfinem a tak dále. A my všichni samozřejmě jsme přesvědčeni a doufáme, že to bude opatření posledního útočiště, ale pokud by to bylo uplatněno, tak je potřeba o tom diskutovat a já bych se obrátil na paní předsedkyni, eh, jakmile něco budeme mít. Víte, že jsem kritická. Eh, já teď nemyslím ten eh, obsah jako takový, ale že bych za vámi přišel s tím, že si o tom promluvíme. Pokud jde o kvalitu partnerských dohod, Podle mého názoru je to taková zastřešující dohoda s členskými státy, kde by měly být různé operační programy eh, se všemi výsledky, na kterých jsme se dohodli a potom eh, to bude záviset také na právním eh, rámci té které země. jaká bude politická kvalita mm, provádění, jak se budou regiony účastnit vyjednávání my tady chceme mít více úrovnostní přístup a proto bychom si přáli, aby se do toho zapojili mnohem více jak regiony, tak i lokální úroveň, ale jak říkám, bude to s konečnou platností záviset na členských státech. A myslím si, že už to, že tam vlastně bude tady ten článek v nařízení, tak to ukazuje, že to má velký politický význam, že je pro nás důležité to, jakým směrem se to vydá. Ukazatele, možná, že o tom budete později diskutovat eh, s Nikolasem Martinem, musíme tady eh, rozlišovat mezi ehm, ehm, indikátory eh, výstupními a mezi výsledkovými. Například to jedno, to jsou kilometry silnic, jak dlouhé budou ty silnice a samozřejmě eh, já jsem eh, pečlivě sledoval eh, diskuze pracovní skupiny, která se tím zabývala a šlo o to, aby byly vytvořeny takové ukazatele, které by byly uplatněny ve všech 27 a později 28 členských státech aby proto byly vhodné. A to je eh, náročné, samozřejmě eh, jsou nejrůznější definice a různé výklady eh, stejných pojmů v členských státech. A my jsme tady velmi vycházeli z definic Eurostatu, tedy z definic ukazatelů. A podle tohoto přístupu seznam možných indikátorů nakonec nebyl zas až tak dlouhý Um, teď tady máme návrh, vím, že se o něm diskutujeme, ale já si myslím, že bychom se ho měli držet. Ehm, tedy ehm, tak, jak to bylo nebo jak to bude přesně definováno a schváleno, to bude na později. V tuto chvíli je nejdůležitější dohodnout se na obsahu a na kvalitě ukazatelů. Opět se vrátím ke zjednodušení, nebo pokud je o zjednodušení, tak tady bychom tomu také měli věnovat samostatnou diskuzi, měli bychom si k tomu přizvat experty a eh, já eh, požádám eh, můj útvar, aby nám vypracovali takové schrnutí této problematiky, například jak dlouho žádost o platbu vlastně trvá od eh, příjemce, když ji vydá, až po chvíli, kdy je to vlastně splaceno. Mm, já jsem zjistil, že někdy to trvá velmi dlouho, eh, pokud jde eh, mise. Nejdelší doba byla, jak jsem zjistil, dvě, dva roky, v jedné zemi to bylo jenom 8 měsíců a v rámci komise je to 2 až 8 měsíců. A Eh, co se děje v těch zbývajících 22 nebo 23 měsících, to si představte sami. Eh, je to samozřejmě evropské financování a Evropa eh, si všichni myslí, potřebuje tolik času, že v Evropě to strašně dlouho trvá, ale není to možná až tak pravda. Členské státy velmi často sami zvyšují administrativní břemeno a ty požadavky a v některých členských státech třeba k jedné složce potřebujete 63 podpisů. Někdo k tomu velmi cynicky poznamenal, že to znamená, že každý, kdo podepsal tuto žádost, má 1,6 zodpovědnosti. Ale já si myslím, že toto by eh, neměl být eh, ten přístup, kterým by se měli inspirovat. Takže eh, naším cílem je rozlišovat mezi regiony a zeměmi, kde eh, máme důvod se donívat, že vše funguje dobře a um, to znamená, že také pokud je například o Eh, audit, tak tam bychom měli také velmi rozlišovat eh, přístup v budoucnosti, také pokud jde o lidské zdroje a pokud jde o eh, zajištění souladu, tak tam, to platí, tam platí to stejné, to jestli tedy, jak má ten proces probíhat v nějakém konkrétním regionu, zkrátka tam, kde to dobře probíhá, tak tam asi není potřeba eh, opakovat eh, některé věci. A je ten průběh snažší. Eh, symetrická koncentrace. Ehm, vrátím se k návrhu a možná se budu opakovat. Pokud budeme hovořit o ERDF, tak my jsme navrhli pro ty rozvinutější regiony a ten nový typ e, přechodových regionů. A vy víte, že e, částka, která je k dispozici pro tyto regiony, je srovnávána s méně rozvi- je ve srovnání s méně rozvinutými regiony poměrně nízká a proto jsme se dohodli e, na koncentraci toho, těch zbývajících peněz a 80 té dostupné částky pro určitý region by mělo být vynaloženo na tři cíle. Jednak inovaci, eh, potom eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků a potom energetická efektivita a obnovitelné zdroje energií. A my jsme eh, také k obnovitelným energiím a k energetické efektivitě řekli, že alespoň 20 z těchto 80 by mělo být eh, nasměrováno na energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje energií. V rámci těchto tří cílů eh, inovace, věda, výzkum, eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků, efektivnost energií. A zbývá vám tady 20 prostředků bez určení, tak kde jsou ty oblasti, kde eh, nemůžete uplatnit ty svoje konkrétní projekty. Infrastruktura eh, zcela chybí a u těch 20% 5% eh, padne na rozvoj měst, ale neudržitelný rozvoj měst. Dobře, ale pokud jde o více rozvinuté regiony, tak máme takovou situaci, že nefinancujeme infrastruktury. A pro ty méně rozvinuté regiony z toho důvodu máme pouze 50 eh, které jsou zaměřeny na tři cíle. Eh, je tady pětiprocentní eh, částka nebo podíl, který jde na městské oblasti, ale myslím si, že mnoho investic v městských oblastech jde právě na energeticky úsporná opatření, a eh, jako izolace domu a tak dále. Takže to je velmi dobrý příklad, jak eh, by tyto myšlenky přesně zapadaly do našich priorit a už jsme to vlastně i přepočítali eh, na současnou perspektivu 92 nebo 93 všech eh, prostředků, které jsou v současnosti vynakládány, eh, souvisí s těmito prioritami, takže potom zbývá samozřejmě kulturní dědictví a podobné věci a to bude možné i v budoucnosti. Regiony po dohodě s členskými státy se ale musí rozhodnout, eh, kam se svými investicemi eh, zaměří a to vytyčuje ten rámec. A to je také určitá odpověď na tu snahu, aby to bylo zároveň eh, dobře smysluplně zaměřené a zároveň tedy střižené na míru těm daným potřebám. že členské státy si tady mohou eh, vytvořit eh, vše podle svých vlastních potřeb a zaměřit to podle svých potřeb. Potom Jan Olbricht. Rozpočet eh, nebo my předpokládáme, že získáme ty prostředky, o které jsme požádali ale proto už jsem uvedl, že bych uvítal a e, byl proto, abychom o tom obsahu e, diskutovali současně s diskuzí o finančním rozměru, protože pokud e, se nedohodneme na rozpočtu a na finančních prostředcích, tak bude nebezpeč, hrozit nebezpečí, že nějaká část z toho bude vyjmutá a Eh, víte, že cílem je vždy teritoriální eh, spolupráce a pak další oblast a tam ta očekávání eh, bývají většinou vyšší, než je podíl těch regionů, transitních regionů. Takže já bych chtěla, abychom to jednání vedli opravdu paralelně, aby to nenarušilo tu architekturu proto je užitečné vést to paralelně a pokud by došlo k nějakému snížení, tak to samozřejmě musíme přijmout a já už to nechci říkat v tuto chvíli, ale eh, mělo by to být eh, aplikováno lineárně a ne, aby se vyněly jenom určité části. Potom jedna velmi zajímavá věc, eh, na kterou bych chtěl upozornit parlament, v příštích týdnech budeme mít nové údaje o vývoji HDP a mohlo by dojít eh, k velkému snížení HDP a eh, pokud se neustále diskutuje o tom, eh, jestli to bude 1%, méně nebo více, nebo tak pokud to bude tak pokračovat, tak bude potřeba, abychom v určitý okamžik začali diskutovat o absolutních číslech, protože pokud dojde eh, k velkému snížení HDP, tak eh, jedno procento více nebo méně, to, to by nakonec mohlo znamenat mnohem méně, než si někdo v tuto chvíli dokáže představit. Takže uh, chtěl bych, abyste uh, si toto uvědomili za několik týdnů, v únoru nebo v březnu. Uh, budeme mít k dispozici ty nejpozdější údaje. Pokud jde o teritoriální zodpovědnost, tak eh, s vámi souhlasím. Ano, musí tedy eh, to být koordinováno mezi regiony a členskými státy a je potřeba eh, vyjasnit, kdo dělá co. Děkuji. Milí kolegové, máme ještě 25 minut a 14 řečníků. Takže je vyloučeno, aby se nám to takto podařilo splnit. Požádám čtyři zpravodaje, kteří zbývají, aby byli co nejstručnější. Viktor Bostináru a další tedy. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, nejdříve se krátce zmíním o jedné konkrétní rumunské otázce. Budu hovořit rumunsky tedy. v sobotu odpoledne a v pondělí na plénu rumunského parlamentu rumunský premiér Emil Bok se pustil do neopodstatněných obvinění, podle nějž opozice, sociální demokraté a sociálně liberální unie požádali EU o zastavení evropského financování Rumunska. Zaslal jsem dopis komisaři Hánovi odpoledne a dnes dopoledne jsem dostal velmi slušnou odpověď, která popírá takováto tvrzení. A využívám této možnosti, abych osobně poděkoval panu komisaři Hánovi. Tato odpověď vás ctí a ctí celou Evropskou komisi. Evropská evropská agenda by neměla být tématem takových sporů, včetně Rumunska, které čelí problémům s absorpcí. Pokud jde o nástroj pro přepravu a propojování, celá řada europoslanců je ve sporu, pokud jde o převod 10 miliard. A nechci zaba, zabíhat do podobností sdílené řízení, kontrola rizika a podobně. Až do této chvíle nemáme jasnou odpověď. Jaké jsou zásady, jaká jsou kritéria, jak měřit užitek. Takže prosím, pane komisaři, uveďte důvody pro přijetí této myšlenky a zda je to vůbec schůdné. Za druhé, pokud jde o úspory energie v bydlení, vycházím z vašeho prohlášení, je zásadní, že fond soudržnosti může být dostupný pro úspory v oblasti bydlení z hlediska ekonomického a sociálního dopadu. Byl jsem v kontaktu se dvěma komisaři, budu v kontaktu s výborem regionu. Všichni jsou proto tedy zpřístupnit Fond soudržnosti pro úspory v oblasti bydlení. A dopředu vám poděkuji, pokud vy jako komisař se připojíte k tomuto postoji, který je příznivý pro míru absorpce. Jak chcete pracovat s komisařem Potočníkem, abyste zajistili, že nová směrnice o hodnocení environmentálního dopadu a strategického dopadu zabrání tomu, že zásada znečišťovatel platí se nezmění, protože je to upraveno v článku 187 a ve smlouvě ve článku 909, že pouze v případě, kdy znečišťovatel nezaplatí, fond soudržnosti má zaplatit eh, náklady na znečištění vysoké, velkého rozsahu. A tato zásada je Tedy ultima, to je případ ultima ratio a ne každodenní případ. Tedy vy jako komisař pro regionální rozvoj, jak budete spolupracovat s komisařem Potočníkem, abyste zvýšili potenciál komise v zabránění těchto situací. Děkuji za vaše laskavé odpovědi. Děkuji, Rika. puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také komisaři za eh, vynikající prezentaci. Já bych chtěla uvést několik bodů a několik eh, souvislostí velmi stručně. Nejdříve soustředování témat. To je samozřejmě něco, co můžeme podpořit také v parlamentu, ale jsou tady některé problematické body. Nejdříve zásadní otázka. Všechno opravdu není tak jednoduché a musí to do sebe zapadat. Musí to zapadat do eh, těch jednotlivých cílů. Je tady celá řada témat, které bychom měli podporovat. Jsou tady různé druhy spolupráce, různé eh, typy dopravní politiky. A i nadále musí být důležité eh, také mít dostatečnou flexibilitu. A pokud možno mělo by být možné si zvolit více témat než tyto čtyři témata. Pak mám ještě otázku k energetické účinnosti. Tady musíme prohlásit, že zde budou problémy. A z tohoto důvodu musíme zohlednit východisko těch jednotlivých zemí, pokud se jedná o tuto problematiku úspor v energii. To bychom měli kriticky posoudit. Pak je tady otázka partnerských dohod. To je jistě důležité východisko. Musíme zajistit, aby regiony mohly dobře být mezi sebou propojeny. V současnosti si opravdu musíme dělat starosti ohledně toho, že regiony zůstávají trochu mimo toho, toto rozhodování. A na závěr mám otázku následujícího typu jakým způsobem eh, prakticky chceme eh, tyto partnerské dohody propojit. Dále bychom byli rádi, kdyby nám komise poskytla ještě další vysvětlení. Například obchodování s eh, emisními povolenkami, to je další otázka. V každém případě pozitivně vyhodnocujeme tento návrh. Toto zjednodušení. Ovšem potřebujeme ze strany komise ještě různá vysvětlení. Zvláště je to otázka eh, vyplácení a způsobu vyplácení těchto prostředků. Zda jsou tady ještě další nástroje, které by mohla komise poskytnout. Potom strategický rámec. Tady je otázka, do jaké míry v praxi tento rámec eh, může eh, jaksi zastřešovat i aktivity, které patří do partnerství. Týká se to také přeshraničních aktivit. A poslední mod, rychle, to je otázka těch přechodných regionů. Možná by komise mohla poskytnout eh, jednoznačnější číselné dopady ohledně této definice, tak abychom to mohli porovnat se současnými konvergentními regiony. Existují také otázky ohledně jaksi menších, početně menší populace, která bude spadat do těchto přechodných regionů. V každém případě by bylo vhodné, aby do těch jednotlivých programů eh, spadalo, jak si spadal větší počet populací z hlediska phasing in a phasing out. Pak je tady věc nákladů. Náklady pravděpodobně stoupnou, pokud to porovnáme se současnou situací. Proto je nutné ještě přeskoumat důkladně otázku těchto přechodných regionů. Takže otázka, které regiony to budou konkrétně a jaké náklady budou generovány v této souvislosti. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři Háne, děkuji, že opět s vámi můžeme zde diskutovat. A já si myslím, že se jedná v důležitý z hlediska harmonogramu okamžik. Já jsem zpravodajem a proto mám celou řadu konkrétních otázek, ale myslím si, že ty potom můžeme projednat s vašimi příslušnými pracovníky. Co mě nejvíce zaměstnává, to je politická otázka. Jak vy jako komisař zodpovědný za regionální politiku Jakým způsobem eh, se stavíte vůči vašim kolegům a také mm, vůči radě z hlediska diskuze, která teď zaměstnává nejenom lidi, ale také vlády ohledně dluhové krize, fiskálního paktu, záchrana, eh, stabilizace měny a jednotlivé záchranné plány, které se musí eh, sestavit. A dále hlášky o krize pokles ekonomické výkonnosti ve většině evropských zemí a prognoza ohledně rostoucího počtu nezaměstnaných. Zároveň máme zde společný strategický plán pro tuto podpůrnou politiku. Nicméně i mezi svými kolegy zde na výboře vnímám, že Každý se soustředuje na svoji odbornost, na svůj sektor. A tady jde o to, kde jsou ty průsečíky, kde má skutečně působit tento společný rámec. A to zatím není jasně zmapovatelné. Co je regionální politika? Jakým způsobem je napojená na strategii 2020? Kde se objeví synergický efekt? To je jeden z příkladů otázek. Vidíte, že je tady velké množství otázek, které zazněly ze strany mých kolegů a které svědčí o této nejistotě. Do 31.12. jsme měli polské předsednictví, které v celkem pochopitelném zájmu se zabývalo právě touto politikou soudržnosti a přistupovalo k tomu i organizačně velmi dobře. Dnes jsme zde měli vystoupení dánského odpovídajícího ministra. My jsme se ho ptali, do jaké míry naváže na tento polský model. A on, pokud to řeknu zdvořile, hm, se vyjádřil dosti drženlivě. Je to problematika, eh, která opravdu eh, bude požadovat eh, určité přístupy, ale danské předsednictví, jak to tak vypadá, se bude víceméně distancovat. Jde o to, jaké body eventuálně zasadí na svůj program. Dánské předsednictví hovořilo o tom, že v dubnu a v červnu bude mít jakési, jakési jednání k tomuto tématu a mm, dánské předsednictví prohlásilo, že neplánuje neformální ministerské jednání. Jde o to, jaké obsahové otázky budou eh, vyjasněny a které musí být vyjasněny. Co se týče otázky makrokondicionality, tady mm, máme pocit, eh, že Nebude toto dostatečně začleněno do této politiky. Náš rumunský kolega o tom hovořil. Dnes jsem četl, že maďarskému státu se také hrozilo, že pokud nebude splňovat požadavky, tak budou pozastaveny výplaty těchto prostředků. Takže toto se stává téměř již praxí z hlediska politiky vůči členským státům. A z tohoto důvodu si myslím, že teď jde o to, jak vy budete přistupovat k této výzvě, jaké příští kroky učiníte. A nejdříve je nutné přesně stanovit pozici této politiky soudržnosti. Jejím poslání má být posílit regiony v Evropě, vygenerovat růst a pracovní příležitosti. Nemá to být pouze nástroj, který by jednostranně sloužil některým zájmům, přísluš, případně který by byl využíván jako možnost sledovat jiné politické cíle. A nebo případně nasazovat tuto politiku za jinými účely. Schulte? Další řečnice, doufám, že budete kratší. Y permítame trasladarle la enhorabuena. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl by, chtěla bych vám také uh, popřát uh, vše dobré. Myslím si, že všichni uh, se ubíráme stejným směrem ve výboru. Uh, se shodujeme na těch kritériích, které jste uvedli a chceme vás podpořit, pokud se chcete ubírat tímto směrem. A já bych tady chtěla zapakovat některé argumenty, které už zazněly. Nechci to tady příliš eh, rozebírat, ale pokud jde o Evropský sociální fond, myslím si, že je velice důležité, aby 25 ve fondu bylo zachováno. Je to obzvláště důležité s ohledem na současnou situaci. Specifikum tohoto fondu musí zůstat zachováno, je to klíčový prvek evropské eh, sociální politiky a Dále musíme přihlédnout k tomu, že pokud chceme vytvářet pracovní místa, tak by to měly, měla být pracovní místa kvalitní, eh, která budou eh, udržitelná, která pomohou lidem, eh, kteří byli další dobu vyloučeni z pracovního trhu. Musíme snížit sociální nerovnosti a potírat chudobu. Pokud jde o minimální hodnoty, které jsme tady zmiňovali 25, 40 a 52, První eh, nebo nejdůležitější prioritou musí být účinnost prostředků. Neměli bychom proto stanovovat žádné pevné eh, kvóty pro eh, regiony, protože v každém případě bude potřeba, aby to bylo nastaveno pružně. Stejné opatření by dobře nesedělo všem regionům. Potom další téma, které mi připadá velice důležité, to je tematická koncentrace a pružnost, to vejde ruku v ruce. Samozřejmě potřebujeme koncentraci, ale už několikrát jsme sdělili panu komisaři, že politika soudržnosti eh, je mnohem více než pouze nástroj strategie 2020. Proto budeme potřebovat určitou míru pružnosti, s cílem um, naplňovat konkrétní potřeby. S jednou výjimkou, a to je náš uh, hlavní cíl, a to, že všichni budou začleněni do společnosti a budeme uh, potírat chudobu. To je tedy takové hlavní vymezení. A nyní 18 uh, investičních priorit. I tady mi připadá velmi důležité, abychom měli určitou míru pružnosti. Potřebujeme um, podrobnější eh, zohlednění konkrétních potřeb nebo zvláštností regionu, tak, aby nebyly prostředky přidělovány nepřiměřené. To znamená, eh, potřebujeme méně pevně stanovených sazeb eh, a vyváženou možnost prvků, které budou podpořeny. V návrhu komise to tak není. Myslíme si, že role každého účastníka v celém tom procesu musí být přesně eh, popsána, definována. Za deset minut musí pan komisař odejít a já tady mám ještě různé koordinátory a řečníky, takže pokud chcete položit otázku, tak eh, ano, ale eh, pokud je o diskuzi, tak to bychom odložili. Teď prosím položte otázku, paní Manesku, pan Alfonzi a další, pokud máte otázky, tak Dobře, dlouhý seznam. Takže všichni chtějí uh, položit otázku, všichni koordinátoři? Mulțumesc, doamna președinte, am să fiu foarte... Děkuji, paní předsedkyně. Já budu nesmírně stručná. Vzhledem k časovému tlaku. Děkuji komisaři za jeho úvod. Chci se vás zeptat, pane komisaři, do jaké míry nás můžete ujistit, že vzhledem k vašemu postavení v kolegiu budete schopen obhájit politiku soudržnosti. Pokud jde o otázku makrokondicionality, abychom zamezili situaci, kdy politika soudržnosti se stane hlavním nástrojem pro trestání členských států, které nemají dobré výsledky. Do jaké míry nás můžete ujistit o zjednodušení? Hodně se o tom mluví, nebudu zabývat do podrobností. Myslím, že potřebujeme více flexibility, protože není efektivní ukládat stejné procento členským státům, aniž bychom brali v úvahu míru rozvoje každého členského státu a jejich potřeby. A v neposlední řadě Městský program. Možná bychom mohli zvážit ten seznam 20 měst a společné ukazatele, které byly uvedeny, které upřednostní velkoměsta a nereagují na potřeby městského rozvoje v členských státech. Další aspekt, který bych chtěla zdůraznit, je omezení financování pro velké firmy bereme v úvahu předcházející období, domníváme se, že byla dobrá spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky. A možná bychom mohli nalézt způsob, jak zachovat možnost pro další programování, aby velké podniky také využívaly financování ve spolupráci s malými a středními podniky, protože chceme podpořit malé a střední podniky. Máte otázku pro pana komisaře? Ano, děkuji. Pane komisaři, pokusíme se zestručnit toto vystoupení, abychom splnili požadavek předsedkyně. Za prvé, strategický společný rámec. Je to významná inovace. A litujeme toho, že to není doprovázeno konkrétnějším, přesnějším návrhem kdy tento společný strategický rámec by byl lépe definován a to by vyřešilo jednu nejasnost. Politika soudržnosti to není strategie 2020. Zahrnuje to strategie 2020, její cíle, ale nemůže se to na to omezovat. Teritoriální soudržnost jde nad rámec tohoto cíle a vaše cíle jsou příliš omezené na strategii 2020. A je tu konkrétní problém pro nás vzít v úvahu narušení soudržnosti. Mohou být různého charakteru v jednotlivých regionech. Někde to může být stárnutí demografické, jinde to může být eh, znevýhodnění z hlediska životního prostředí, oblast zaměstnanosti, která je postižena vážnými ekonomickými problémy. A když se jedná o narušení soudržnosti, tak by mohl nastat dialog s komisí, aby bylo možné přispět k programu, který bude pro ten region stanoven. Chci také z, chci zdůraznit strukturální postižení, strukturální znevýhodnění. Je to porušení článku 74 Lisabonské smlouvy, kde rozlišujete rozlišujete horské oblasti, málo osídlené oblasti a ve vašem návrhu nevidíme, jak by bylo možné vytvořit společný Eh, strategický rámec. Fond pro regionální rozvoj přikládá velký význam horským oblastem, ale vůbec to není ve vašem návrhu zohledněno. Tam bychom uvítali více informací. Přechodné regiony. Pro nás je to nová struktura pro budoucnost politiky soudržnosti. Ve vašem návrhu když jsou tyto přechodné regiony zapracovány, pokud jde o prostředky, ale pokud jde o míru financování, ale nikoli pokud je o flexibilitu. U přechodného regionu potřebujeme také tuto přechodnou míru flexibility. Tedy poslední věc, zjednodušení. Máme pocit, když čteme váš návrh, že zjednodušení se v zásadě vztahuje pouze pro existenci Evropské komise. Ale nevidíme, co zjednoduší život příjemců a prostředníků v terénu. Tedy cílem je, kdyby bylo možné na základě tohoto programu vytvořit jedno pracovní místo v Evropě, tak by to vyřešilo veškerou nezaměstnanost. Ale pokud utratí 10 tisíc euro na zpracování žádosti, tak se nám to nikdy nepovede. Takže tady je důležitá otázka, jakým způsobem budeme schopni věci dokonale zjednodušit až k příjemci. Můžete nám ukázat, jak jako nováček ze své vyjádření na jednu minutu? Děkuji, pokusím se být velmi stručný. A položím jednu jedinou otázku, pokud je o ultraperiferní regiony. V novém nařízení v kapitole 3 je částka, která má kompenzovat eh, více náklady u těchto regionů, které byly potvrzeny ve zprávě Solves. Tato částka byla snížena o polovinu. Můžete, pane komisaři, nám říci, na základě čeho komise provedla toto snížení, které bude katastrofální pro všechny ultraperiferní regiony. Děkuji. Posle... Poslední podmeta pro pana Gudmanise. Děkuji. Všechno se točí kolem čísel a já budu číst čísla. Když si vezmete phasing in a phasing out, dohromady je to 26,32 miliard. Pokud si vezmete prostředky z přechodných regionů, je to 38,95 miliard. Nárůst o 12 miliard. 47 pro konvergentní regiony je to minus 20 a pro regiony konkurenceschopnosti je to minus 4 Moje otázka je jediná. Proč taková nepřiměřenost? Protože pokud máte regiony přechodné, tak proč současně navyšujete prostředky o 47 Já jsem právě slyšel pana Levandovského a Problémy nastávají s eh, rozpočtovými škrty. Otázkou je, proč tak nepřiměřený, nerovnoměrný přístup eh, k různým regionům. Děkuji. Je mi líto. Mám, máme tu nového koordinátora, pan Oldřich Vlasák na půl minuty. Slovo, eh, paní předsedkyně, dvě stručné otázky. Kondicionalitu zavádíme proto, abychom zefektivnili řízení a přijímání politiky soudržnosti a zvláště je to důležité v době finanční krize. Proto se ptám, proč zavádíme kondicionalitu i pro státy, které plní pakt stability a které nemají hospodářské potíže. Druhá má otázka se týká e-governmentu a e, e-koheze. Eh, chci se zeptat, jestli to opět nebude dublování, jestli nebudeme muset elektronickou komunikaci souběžně dělat s písemnou, což by samozřejmě ještě zhoršilo tu situaci. Děkuji. Eh, no, Pane komisaři, um, odpovíte na to, nebo ještě dvě další otázky? Uh, dobře, uh, dám vám tři minutky. Mnohokrát děkuji velice krátce. Nejdříve Evropa 2020. Já myslím, že my jsme se všichni dohodli na společných cílech, kterých chceme dosáhnout. Boj proti chudobě, navýšení zaměstnanosti. Když se podívám eh, na další podíly, tak ve všech regionech musím eh, nasadit stejná opatření, ať jsou hustě obydlené nebo níce obydlené nebo ať jsou tam jiné okolnosti. Víte, že v některých francouzských regionech je velmi málo populace, vedle toho jsou regiony, které mají hustou populaci a je tam v obou případech vysoká nezaměstnanost. Takže se musíme pokusit bojovat proti eh, tomuto zlu prostřednictvím různých opatření, ale ten cíl je společný. A to je ta výzva, to je to zacílení vlastně také Evropy 2020 kde máme naprosto jasné cíle, které samozřejmě vyžadují řešení na míru se zohledněním eh, danosti daného regionu. Ale já minimálně doufám, že jsme zajedno v, to, v tom, že mm, jaksi vytváření podniků vede k tomu, že se generují pracovní příležitosti. Já vlastně už čtyři měsíce se zabývám tímto příkladem. Slyšela jsem, že je to dobře tak. Máme 23 milionů malých a středně velkých podniků a náhodou také 23 milionů nezaměstnaných. Kdyby každý tento malý podnik zaměstnal jedno nezaměstnaného, tak by to vlastně vyřešilo tento problém. Zní to dosti jednoduše. Ale Samozřejmě není realistické si myslet, že 500 největších podniků by mohlo toto vyřešit, protože by museli zaměstnat mnohem větší počet lidí. Takže musíme se zaměřit na malé a střední podniky, musíme jim pomáhat. To mimochodem půjde tehdy, když tady budeme schopni také vyvolat určitou politickou naději. Nemůžeme jim stále těm lidem říkat, že pozítří se svět rozpadne. Proč nějaký mladý člověk by měl investovat peníze, udělal si dluhy nebo použil peníze rodičů, když ti političtí jaksi představitelé mu stále říkají, zítra se vše rozpadne. Takže myslím, že tady i politici mají za úkol ne lhát, ale ne stále říkat, že zítra bude po všem. Eh, musíme být realističtí, musíme ukazovat perspektivy a bylo by důležité, abychom my alespoň byli zastánci té filozofie, že ta lahev je napůl plná a ne napůl prázdná. To je tedy úkol politiků zohlednit tento aspekt zaměstnanosti a já se domnívám, že tady samozřejmě musím vést boj na mnoha frontách, ale to je úkol, kterému jsme vystaveni každodenně. Já mohu říci to, co jsem vždy říkal, já jako eh, regionální komisař nechci na konci roku říct, tady a tady jsme uspořili peníze. Mým cílem je vám říci, my jsme peníze správně, trvale, udržitelně, zacíleně a narůst orientovaně použili. Tak aspoň vnímám svoji práci a mm, to je tedy moje vnímání, mé aktivity a to je také způsob, jakým vedu jednání s kolegy. Co se týče Maďarska, v podstatě to bude první země, kde se budou používat eh, tato opatření. Neznamená, že pozastavíme tyto prostředky, ale pokud tam tak bude, tak počínaje roku 2013 se vlastně pozastaví mm, závazky, commitment – to znamená, neznamená to, že nyní zastavíme peníze, které jsou eh, vlastně poskytovány. Eh, je to nástroj, který mm, bude použit. Já doufám, že eh, v politickém nebo praktickém slova smyslu tomu nedojde. To znamená, tady nezastavíme peníze, které nyní se realizují v rámci jednotlivých projektů ale do eh, konce roku 2013 ještě máme čas, aby se ty věci mm, jaksi srovnaly. Co se týče zjednodušení, pokud hovoříme o této věci, tak musíme také se podívat na rok 2010 a zátěži, která s tím souvisela. Na jedné straně musíme kontrolovat, na druhé straně máme oprávněný cíl co možná nejméně zatěžovat byrokraticky ty zákazníky, pokud to tak můžeme říct, eh, těchto strukturálních fondů. Musíme tady najít to správné vyvážení a já vás prosím, abyste mi vy jako výbor, který je zde zodpovědný, pomohli najít to správné vyvážení mezi zátěží a nutnou kontrolou, která i v budoucnosti musí existovat. Ještě otázka minimálních alokací. Tady je důležité říci, že ať už hovoříme o sociálním fondu nebo o energetické účinnosti, vždy je to minimálně. Tady to vypadá, že bychom se stavili proti jakékoliv formě flexibility a že bychom říkali, musíš vydat 20, ne více a ne méně. Musíš nasadit 25%, ne více a ne méně. Ne, to znamená, Minimálně to znamená při nejmenším. Je to tedy flexibilní. A jestli to bude více, nebo jestli se zastavíte na této hranici, eh, to je právě součást této flexibility, kterou mohou tyto země použít. Takže v tomto smyslu si myslím, že je tady dostatek prostoru. A teď přechodné regiony. Co se eh, týče těchto změn, tyto změny souvisejí s tím, že čísla v těch regionech se mění. My máme 271 regionů, máme 84, ty jsou konvergentní a 64 a 68 budoucí um, období budou patřit k těm přechodným, takže tam bude o 31 milionů lidí méně a tím pádem ta alokace bude nižší, co se týče těchto regionů, protože to bude na hlavu. Tedy ty počty, eh, jedná se o počet na hlavu, proto se sníží tato alokace. Je to trošku jako spojité nádoby z hlediska těch přechodných. Na jedné straně budeme mít tedy absolutní čísla z hlediska populace, to zůstane stejné a ta kompenzace bude se pohybovat mezi těmi méně rozvinutými a přechodnými regiony. A bude to tedy plus minus, to je také reakce na finskou kolegyni. Ten počet obyvatel není rozhodující, je to HDP těch regionů, ať už je to ta jedna nebo ta druhá kategorie. Já jsem možná neodpověděl na všechny otázky, ale Hans Martin bude pokračovat já bych chtěl v každém případě poděkovat těm, kteří pracují mnoho let v této oblasti. náš generální ředitel Tyrkána eh, udělal vynikající práci a byl velmi angažovaný ve své práci a odchází tedy nyní do důchodu, takže Chtěl bych nyní mu tímto prostřednictvím poděkovat za všechno, co udělal. Možná jste slyšeli, že od 1. února budeme mít nového generálního ředitele Waltera Farr, který je velice zkušený, už pracoval několik let v regionální politice, byl eh, také eh, v kabinetu regionální eh, komisařky, takže myslím si, že z hlediska personálního máme ty nejlepší možné podmínky, máme nyní kompletní stav zaměstnanců, což je velmi důležité pro provádění naší politiky. Děkuji. Uh, um, Děkuji, pane komisaři. Budeme pokračovat a váš eh, zástupce eh, um, bude mít asi podobné odpovědi jako vy a budeme pokračovat v diskuzi. Um, dear colleagues, I would like to say that as several times Commissioner referred to, to Pan komisař tady několikrát zmínil Nikolase Martina eh, v souvislosti s tím, že bude odpovídat eh, na vaše otázky, takže možná, eh, že byste mohli ještě navázat na to, co už tady bylo a pak se ještě vrátíme k těm věcem, které jsme rozhodli, že o nich budeme diskutovat dnes. A příležitost dostanou i ti, kteří zatím nemohli položit své otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Byla tady celá řada nějakých otázek, pan komisař už na nějaké zareagoval a já jsem si tady poznamenal ty, na které neodpověděl. Nejprve zjednodušení. Pan komisař eh, tady sice o tom hovořil, ale já bych se chtěl vrátit k jedné konkrétní eh, záležitosti. Bylo řečeno, že komise o tom zatím ještě nejednala a spíše se zaměřila na zjednodušování v rámci komise eh, než zjednodušování pro příjemce. Podle našeho názoru to tak ale není. Myslím si, že by bylo velmi užitečné, abychom si naplánovali diskuzi k tomuto tématu a zaměřili se na to podrobněji a uvedl bych v tuto chvíli pouze pár příkladů, kde jsme se zaměřili konkrétně eh, na eh, návrhy zjednodušování pro příjemce, eh, jednak zjednodušení nákladů pro způsobilost a tam jsme rozšířili možnost využívat zjednodušené náklady pro příjemce a víme ze zpětné vazby, že je to velmi příznivě přijato, že je to přínosné a pokud jde o pravidla uznatelnosti, tak teď tady máme soubor takových pravidel pro pět fondů, takže je to velká harmonizace pravidel a má velký dopad na příjemce. Dalším dobrým příkladem ehm, a tady jsme opět dostali pozitivní eh, feedback to je audit, eh, ten eh, je poměrně vnímán jako problematický pro malé příjemce a my jsme eh, tady udělali taková opatření k přiměřenosti, aby jsme zajistili pro menší příjemce, aby nemuseli být opakovaně podrobováni auditu. Ale to je jenom pár příkladů. Dále bych zmínil, že komise bude před, předkládat sdělení již velmi brzy, kde se pokryjí všechny politické oblasti v rámci MFF, um, kde um, se to také bude týkat zjednodušování, nebo tam, kde dojde k zjednodušování. Uh, CSF, to tady také několikrát padlo. Pan komisař uh, už se zmínil o tom, že v příštích týdnech vydáme neformální dokument, který eh, bude zahrnovat hlavní prvky, které považujeme za důležité, eh, pokud jde o CSF. A eh, je tady jeden důležitý cíl, My tady chceme vylepšit přístup využívání fondů a chtěli bychom tady mít praktická vodítka k tomu, eh, když členské státy chtějí využívat fondy, eh, aby eh, věděli, jak postupovat v rámci ERDF, e e, sociálního fondu a prostředků na venkovský rozvoj a tak dále do období 2020. Takže by to měl být velice praktický dokument, který vám pomůže v této oblasti. A my vám to, nebo my to chceme prezentovat, abychom věděli, eh, jaké budou reakce. Pokud jde o indikátory, tak jsme otevřeni eh, k tomu, jakým způsobem to bude upraveno a pokud bude lepší, aby to bylo eh, v aktu přenesené pravomoci, tak uvidíme, ale myslím, že se musíme poučit z minulosti. Jedno velké poučení je, že Eh, indikátory poukazují na to, jak jsou fondy vynakládány, kam ty prostředky směřují, co se dosáhne, jaké jsou výsledky. A proto my eh, chceme společné ukazatele, protože eh, pouze když máte soubor společných indikátorů, tak můžete schromažďovat informace, protože jinak nemáte možnost eh, to nějak souhrně zpracovat. Takže potřebujete takový soubor ukazatelů, eh, aby ty informace mohly být eh, souhrně zpracovány, pak by to mělo být doplněno nějakými specifickými indikátory. A jak řekl pan komisař, ehm, toto vede k výstupu, ne k výsledkům. Výsledky musí být specifičtěji definovány, ale když tady budeme mít tyto indikátory, tak to znamená, že můžeme mít eh, nebo podat informace o tom, jak jsou peníze vynakládány, kam směřují. Evropská územní spolupráce. Tady eh, chceme mít eh, jiný přístup k tematické koncentraci, protože má jiný účel a povahu ale musíme pamatovat na to, že finanční prostředky k dispozici pro programy teritoriální spolupráce jsou mnohem omezenější než pro ty hlavní programy. Eh, je tady poměrně malé částky financování a toto financování by mělo být velmi dobře zaměřené, eh, nemělo by být velmi úzce eh, profilované. A proto tady máme mechanismus koncentrace, Eh, který je navázán eh, na tematické cíle. Tematické cíle jsou ovšem poměrně eh, široký pojem. Tady je možnost různých investičních zaměření a je tady, jsou tady investiční priority, které jsou zaměřené spíše na akce typu ESF, takže to umožňuje rozšířit využívání fondů na také programy ETC Například eh, je to provázané také s makroregionálními strategiemi, takže programy eh, transregionální spolupráce mohou být eh, k tomu použity a mohou vytvářet makroregionální strategie. Ještě poslední poznámka. Pan komisař o tom nestihl promluvit. Bylo to financování velkých podniků je tady určité omezení, které je začleněno eh, do návrhu komise. Není to úplné eh, vyloučení, ale je to vyloučení přímé podpory pro produktivní eh, investice do velkých podniků. Jde o to, jak co nejlépe využít evropské prostředky a hodnocení, která jsme provedli, ukazují, že je lepší podporovat malé a střední podniky. Pan komisař už se k tomu vyjádřil. Eh, říkal, eh, za jakých podmínek vznikají pracovní místa, kde vznikají pracovní místa a proto si myslíme, že je smysluplné, abychom eh, zaměřili podporu podnikům právě na malé a střední podniky, protože tady, tady máme tu, a proto tady máme tu přímou podporu. Pro velké podniky tady máme také určitou podporu, ale vztahuje se to například je to například v zaměření zaměřeno na vědu a výzkum, ne na inovace, ale není to eh, přímá podpora pro produkci. To jsou hlavní věci, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit a eh, k dalším se vrátím později. <laughs> Mr. I, I know it's a, Se omlouvám, já vím, že vám na tom záleží ale Connecting Europe Facility není součástí tohoto balíčku, je to oddělená legislativní záležitost. A ta souvislost je samozřejmě s eh, deseti miliardami z Fondu soudržnosti. Důležité je, že tato část facility by měla být eh, posuzována spolu s politikou soudržnosti, abychom dosáhli společných cílů co se týče zejména sítí TNT a podobně. Je to vlastně kombinace investic, tedy systémů, které poskytují služby a kdy vlastně vytvoříme veškerá spojení v rámci sítí TNT, které budeme potřebovat. A my se snažíme, pokud je o mechanismy, které vytváříme, aby členské státy mohly řádně a jasně plánovat, aby věděli, zda projektova, projektový systém vlastním umožní financování v rámci této facility. A co by mělo být eh, naprogramováno do financování v rámci Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj. Takže jak běží jednání bude zásadní zjistit, jaký bude vývoj legislativy pro facilitu Connecting Europe a aby operativně byly členské státy mohly právě dospět k této strategii. A dokážu si představit, že to bude důležité také pro členské státy, co se stane s prostředky, které nebudou proinvestovány. Milí kolegové, Osm z vás eh, nedostalo slovo, když tu byl komisář, v souvislosti s tím, že ostatní mluvili příliš dlouho. A pokud někdo chce položit eh, stručnou otázku z tohoto seznamu generálnímu řediteli, tak je to možné. V opačném případě přistoupíme k rozpravě, která byla na tuto dobu naplánována a můžeme samozřejmě slíbit, že tento seznam bude upřednostněn při budoucím jednání s komisařem. Takže nikdo nechce položit otázku a není tedy rozprava Ana Miran. Ale velmi stručně, prosím. Je to škoda, že jsem nemohla položit otázku komisaři. Před dvěma lety jsem byla svědkem stejné diskuse a některé otázky nebyly dořešeny. Hovořili jsme o ukazatelích, o územní soudržnosti, ale také o otázce centralizace či decentralizace fondů. Komise by měla zajistit přípravu a hodnocení smluv o partnerství s členskými státy. které mají územní celky, které mají tyto pravomoci a mohou podobné smlouvy uzavírat. A bylo by třeba zdůraznit účast eh, těchto celků, které mají legislativní pravomoci a toto nebylo vždy zajištěno v minulých eh, programovacích obdobích. Z hlediska naší skupiny z hlediska politického, a také z hlediska rozpočtového, se domníváme, že uplatňování ze strany místní a regionální samozprávy by umožnilo lepší čerpání fondů. My jsme zjistili, že některé členské státy uplatňovaly, pokud jde o cíle soudržnosti, příliš ambiciozní záměry, které nebylo vždy možné realizovat na místní a regionální úrovni. Máme tu investice do velkých projektů letišť, čištění vody. A bylo by třeba, aby ty projekty nebyly tak rozsáhlé. Máte otázku, paní předsedkyně? Ano, ano. Kritéria týkající se regionu. Já přicházím z Galicie. Upřesňuji, že tyto ukazatele nejsou vždy vhodná pro konvergenci. Měli bychom se zabývat stanoviskem komise vůči přechodným regionům. A flexibilita při uplatňování kritérií v boji s nezaměstnaností, která zasahuje naši společnost a úpravy, které probíhají a které vycházejí z této politiky, ano, nevím, zda chcete stručně zareagovat, anebo se budeme držet eh, té diskuse. Dobře, děkuji mnohokrát. A nyní tedy nevím, kdo bude první. Dohodli jsme se, že projednáme čtyři témata. Úvod provede Lambert van Nistelrooy u dvou témat a u dvou témat Konstance Krell. Takže začneme Konstancí Krell která nyní má dostatek prostoru, takže dvě otázky, Konstance. Dohodli jste se s Lambertem na úvodu. Já se pokusím. Začnu zase s oblíbeným tématem flexibility a kvót. Já jsem si vypracovala přehled ohledně množství flexibility, která mm, ještě existuje v těch jednotlivých regionech. Když vycházíme z toho, ostatně komisař Hahn právě řekl, že jsou to všechno minimální kvóty, to znamená, že můžete vydat ještě více u těchto e, cílů. Pak ovšem ta flexibilita se ještě více snižuje. Může se stát, že partneři diskuzí, s kterými já hovořím a kteří pocházejí z celé Evropské unie, eh, mají nesprávné představy a jsou úplně tedy v neznalosti věci. Ale všichni mi říkají, že tematická koncentrace ano, ale že to nemusí být nezbytně ty cíle, které jsou tam předepsány. Když se podíváme na konvergentní regiony, tak tam je ještě relativně velký prostor pro flexibility. To je, takže tam to téma tematické koncentrace tolik nepadlo, ale v rámci celkové částky z hlediska těch eh, zdrojů, tak tam je asi 40 disponibilních eh, proto, aby ty regiony nebo členské státy si tam dali vlastní iniciativy. Pak jsou tam ty přechodné kategorie, tam je to kolem 20% pouze. U těch více rozvinutých regionů je to pouze těsně 17-18 A já si myslím, že to není postačující. Tady bylo téma, která dnes ještě vůbec nepadlo, nebo jenom okrajově. Když stále hovoříme o demografickém vývoji a že musíme něco proti tomu činit, tak kde to tady je, kde se to odráží? To není eh, ani v těchto prioritách, protože údajně všechny priority mají přispět jaksi k zlepšení demografické situace a přinášet určité odpovědi, ale myslím si, že to není postačující. Pokud na jedné straně říkáme, to jsou naše priority, a na druhé straně nedáme žádný prostor eh, na to, aby se dalo reagovat eh, z hlediska těch odlišných postupů v těch regionech. Například ve španělských regionech je určitě situace jiná než ve východě německém regionu nebo v polském regionu, kde to téma je také problémem. Proto myslím, že skutečně mm, při vyjednávání z regiony a s českými státy musíme dospět k většímu množství flexibility. Například toho dosáhneme, když řekneme, u sociálního fondu tam je velká koncentrace témat a řekneme, minimálně 25 ESF Dobře, tak tam nikdo o tom nepochybuje. Ale jde o to, že se musí také e, zlepšit e, situace z hlediska chudoby. To je jedna možnost. A nebo se můžeme například podívat na možnosti z hlediska vzdělávání e, zaměstnavatelů, ale na to musí rozhodnout region. Já si myslím, že regiony mají také různé koncepce. Proto ty Eh, požadavky mohou být různé v těch regionech. Například jeden region bude chtít 50 FSE, v jiném regioně pouze 30 Já si myslím, že možná v konečném efektu zjistíme, že to není tak úplně eh, odlišné a že ta eh, tematická koncentrace víceméně tomu odpovídá. To by měl být ten cíl, ale měli bychom tady mít prostor pro e, flexibilní počínání těch jednotlivých regionů. A já bych prostě jednoduše ráda diskutovala o těch možnostech, které tady existují. Tak trošku jako ve školní třídě můžeme říct, ano, to jsou minimální požadovky, můžete udělat a vydat více. To je jakoby to bylo do 100% a ne víc. Dobře. Takže kdybych řekla, že například nebudeme mít 360 miliard, ale 500 miliard na politiku soudržnosti, OK, tak pak tady opravdu eh, ty prostory, ten manevrovací prostor bude úplně jiný. Ale tuto flexibilitu, jak jsem ji uvedla, nemáme. Obávám se, že je tomu spíše naopak. Ale myslím si, že se musíme podívat na to, eh, jak je možné zohlednit oprávněné zájmy regionů nebo členských států. Ty my jako poslanci zastupujeme. A samozřejmě to se musí potom vtělit do kompromisního návrhu komise, kde eh, by eh, byla mm, určitá možnost pro to, aby tato politika soudržnosti se pustila správným eh, směrem a aby odpovídala zájmům Evropské unie a strategii Evropa 2020. Takže to ještě pár slov ke flexibilitě a kvótám. A teď otázka zjednodušení. Možná, že bychom měli toto téma pojednat relativně krátce dnes, protože vím, že 20. března bude příslušné slyšení Já jsem se znovu intenzivně zabývala návrhy, které jsou v tom všeobecném nařízení. Také jsem se dívala jaksi na ty první přístupy k, so, k tomu speciálnímu fondu. A ten můj první dojem je takový, když se tím intenzivně zabýváte a pomalu pochopíte, co to představuje, tak mám dojem, že skutečně komise zde předložila nebo předkládá velmi chytré návrhy ohledně zprávy, zjednodušení zprávy, zjednodušení kontroly. Myslím si, že eh, by bylo dobré, kdyby ty odkazy, například ehm, výroční zpráva o pokroku, tak to se tam objevuje na třech místech, na třech různých místech. Možná bychom měli říci, co je tam základem. Dejme tomu článek 45, nevím, jestli to tak je, všeobecné nařízení a ustanovení, které říká to a to. A jakmile se jedná o specifické nařízení ohledně fondu, měly by tam být příslušné odkazy, zvláště z hlediska například toho výročního, výročního reportingu o pokroku tak, abychom skutečně zabránili tomu, že v budoucnosti by narostl neuměrně počet těchto e, zpráv, tak tomu pravděpodobně nebude. Naopak je tady možnost to výrazně snížit. Ale to by tam mělo být jaksi výrazněji vytyčeno. Myslím si, že je tady určité nebezpečí, že tady existují body, kde komise řekne, tady bychom mohli postupovat jednodušeji, ale ty členské státy musí spolupracovat. Podle mého názoru je tady nebezpečí, že členským státům se ponechá určitý prostor pro jejich byrokracii. S tím, eh, že členské státy by měly v, tomto, eh, v této oblasti být činné. Já si myslím, že bychom měli definovat, zda v určité příloze nebo delegovaném aktu. Prostě bychom měli přesně definovat, co potřebujeme, ale také, co nepotřebujeme. A v této souvislosti by mě velmi zajímalo, jaký je vlastně rozdíl mezi normální výroční zprávou o pokroku a zprávou, která by měla být pracovaná 2017 a 2019. Jaký kvalitativní rozdíl z hlediska informací tady e, má vzniknout? Já ho tam nenacházím, ani se to nedefinuje v návrzích, ale eh, já mám dojem, že by člověk mohl eh, lehce nabít přesvědčení, že eh, to vypořádání, ta evaluace, to vyhodnocení, že vlastně by vedlo k tomu, že bychom se mohli vzdát těch výročních zpráv o pokroku v roce 2017-2019. V každém případě je tady určitý manevrovací prostor a u té otázky zjednodušení je důležité, aby návrhy v rámci všeobecného nařízení byly skutečně realizovány v rámci těch konkrétních fondů. Já jsem dnes o tom hovořila také eh, z hlediska zemědělské oblasti. V zemědělské oblasti jsou úplně nové požadavky na zprávy, to nikdy neexistovalo, možná, že to opravdu není nutné, v této eh, zemědělské oblasti. To opravdu zhorší výrazně situaci reportingu. Pak je tady také oblast strukturální politiky, kde se objevují určité nové věci, které zase negenerují tak vysoký náklad. Měli bychom jak si dohlížet na tom, aby to probíhalo paralelně, musíme se vyhnout komplikovaným přístupům z hlediska eh, těchto zpráv. V podstatě nám jde o zjednodušení poslední přání a připomínka. Schází mi tady rozhodující jaksi důkaz o tom, že ti, kteří sepisují ty žádosti, které jsou konečnými příjemci, že opravdu tito lidé už nebudou muset tedy se takto složitě zabývat eh, touto žádostí. Myslím si, že se jedná o zjednodušší managementu, ale také kontroly, ale nevidím, že by tady došlo k zjednodušení opravdu těch žadatelů, kteří sepisují onu žádost a kteří vlastně z hlediska toho souhrnu eh, jednotlivých úrovní byrokracie pak mohou říci, nechte mě v klidu, tady je tolik úrovní byrokracie, že to není možné ani zvládnout. V podstatě tento rozhodující prvek těch konečných příjemců tady podle mého názoru není. Takové nařízení by eh, mělo zde vytvořit jednoznačný prostor pro výrazné eh, zjednodušení. Jinak ten přístup samozřejmě není tak úplně nový, ale není postačující, musíme učinit ještě více pro toto zjednodušení. Takže to na úvod této diskuze. Děkuji. Just, just shortly, because I think... Velmi stručně. Je tu úzká vazba mezi jednotlivými odstavci. A no, o tom jsme už několikrát mluvili. Text našeho eh, výkladu a naše orientace. Já jenom na to navážu kategorie regionů. To je věc, kterou chceme převzít. Nechceme opakovat diskusi, která proběhla u páté zprávy o soudržnosti. To řekl pan Hahn dnes. Pokud, pokud prostě nastane katastrofa, tak budou všichni po smrti. A, a méně a méně prostředků a my se v našich úvahách neubíráme tímto směrem. Pokud tedy cíle Evropy 2020 znamenají cíle pro každý region, tak to by mělo být skutečně uspůsobeno a HDP pro regiony jsou klíčovým ukazatelem. To je naše stanovisko. A myslím, že bychom neměli se znovu pouštět do té diskuse. Bod týkající se, bod 7, kondicionality, makroekonomické kondicionality. To je výsostně politická věc a my zatím nevíme víc než to, co je upraveno ve fondu soudržnosti. A to je fond, který je na státní úrovni řešen. Pokud půjdeme k fondům, které, kde je sdílené řízení, to je složitější, to je druhý pilíř zemědělství a městský rozvoj. To je mnohem složitější. A my v našem dokumentu jsme jasně formulovali, že si nemyslíme, že není prostě ta vazba zde e, vytvořena a komise nás o to musí přesvědčit. Socialisté jsou proti, my, jak, já jako zpravodaj chci vidět, jaké návrhy budou předloženy. Ale já skutečně tu racionalitu zde nevidím. A musíme jednat s kolegy ve skupině pro víceletý finanční rámec. Ti vyjednávají na této úrovni, protože my jsme se toho nezúčastnili. A my jsme to nevymysleli. Oni to vymysleli, oni to musí tedy obhájit a možná je také na předsedovi, aby nám eh, řekl, jak máme vést tyto diskuse v příštím půlroce. A potom kondicionalita ex ante. To je věc skutečně zajímavá. To skutečně dává obsah a pravomoci smluvám o partnerství. A tady musíme začít velmi záhy, již na konci roku, na začátku roku 2013, uzavírat tyto smlouvy. Takže to je skutečně relevantní a tady jsme naše komentáře poskytli, jakým způsobem to naplňovat, také o tom bude slyšení, budeme naslouchat jednotlivým poslancům a je tu také velký prostor pro konkrétní doporučení podle jednotlivých eh, členských států. A to se týká i flexibility. Tedy můžeme se vydat tímto směrem a také aby členské státy investovaly do těch priorit, protože my hovoříme o prostředcích na soudržnost podle tedy strategie 2020, ale velké prostředky přicházejí z členských států. Inovace, věda a výzkum, malé a střední podniky. Tedy nejen jak budeme vynakládat naše prostředky, ale pokud je tam smlouva, tak ta smlouva je dvoustrana a měl by se týkat obou stran a měla by to být jasná vize u národních inovačních strategií a mělo by být vidět, že státy také zde působí. Tedy měli bychom něco žádat od členských států v tomto směru. To je moje poslední poznámka. Souvisí to s smlouvami o partnerství. A když jsem dnes poslouchal tu diskusi, pořád tak trošku hovoříme o členských státech, a potom vlastně se vždycky řekne, no tak je to, záleží to na tom, jaká struktura tam existuje, jak to tam funguje. A já z toho nemám dobrý pocit. A chci zdůraznit myšlenku, že bychom měli mít dokument, který by skutečně začínal ex ante. Jak stát prostě řešit otázky na jednotlivých úrovních. Aby to bylo skutečně konkrétně upraveno, než začneme navrhovat kondicionality eh, ex ante. Protože v opačném případě někdy na konci roku 2013 prostě se začne hovořit o financích a nebude to tak, jak si to přejeme a nebude to řádně připraveno. Takže vidím tu úzkou souvislost mezi těmito body a taky s, s dokumentem, který předložil Jan Olbricht, který tyto věci eh, upřesňuje a vyjasňuje. Děkuji. Děkuji, milí kolegové všichni zpravodajové, kteří by chtěli promluvit, půjdu podle seznamu. Samozřejmě nemusí mluvit všichni. Soustředíme se na ty otázky, které byly uvedeny. To by mělo být jasné. Jan Olbricht eh, u ERDF. Ano, děkuji. Za prvé, paní předsedkyně, já chci říci panu generálu Martinovi, já nenavrhuji abychom vytvořili nový nástroj. To nechci po DG Regio. Vaše odpověď je diplomatická a my víme, co probíhá v DG pro dopravu. Tam jsme ten názor slyšeli. Mají novou nabídku pro země soudržnosti. Mají novou nabídku, tedy 10 milionů. Takže to je taková retorika pro týkající se vnitřních diskusí v komisi a 40 miliard je v balíčku soudržnosti. To, se, to je uvnitř tedy soudržnosti. Takže otázka o sdíleném řízení a podobně, to není otázka navíc. To je komise, která se týká komi- samotné komise. Ale pokud je, hovoříme o tematické koncentraci, máme tři úrovně tematické koncentrace. První ESF. 25 je vlastně tematická koncentrace. Druhá je tedy facilita tematická koncentrace. A za třetí Fond pro regionální rozvoj. A za čtvrté uvnitř ESF opět máme tematickou. Takže tam těch tematických koncentrací je celá řada. Takže prosím vás, když tě dáme všechny dohromady, flexibilita je čím dál menší. A proto byla naše reakce taková. A podle zjednodušení a všech těch prvků, o kterých zde hovoříme, Máme velký naléhavý zájem o CSF, o obsah. A jak už jsem řekl komisaři, vy jste se dostali do takových podrobností u strategických priorit, že bude velmi obtížné vytvořit konkrétní akce, protože máte priority a vy to máte akce. A buď budou ty priority obecnější, ale vy jste rezignovali na klíčové akce. Já nevím, jak se z toho dostat. A to se týká i smluv o partnerství. My potřebujeme korek schování. Bude to obecný prvek nebo ne? A potom indikátory, které souvisejí s tematickou koncentrací. Já souhlasím, že potřebujeme určitý typ ukazatelů, ale to jsou ukazatele, které jsou na něco navázány. Máme ukazatele tematických cílů, anebo jsou to ukazatele investičních priorit, anebo jsou to ukazatele pro klíčové akce. Já rozumím, že to jsou výkonové ukazatele, ale měli bychom mít jasnou situaci. A výsledkem potom je, že seznam ukazatelů je legislativním aktem, na základě kterého vzniknou velká nedorozumění. Takže bychom měli mít určitá, určité společné ukazatele. Ale mělo by to být skutečně v té legislativní části textu, protože potom budeme vyjednávat s radou o ukazatelích. Tady skutečně jde o legislativu. Zda budeme mít ukazatele nebo ne. Já nechci opakovat vše, co je v mém dokumentu. A není to také dnešním tématem, ale já chci zdůraznit seznam měst, které by měly být městskými oblastmi, městskými aglomeracemi. A těch slavných 5% je to uvnitř a není to navíc. 5%, které do toho patří. A to by mělo být vyjasněno. Co tím máte na mysli? protože městské platformy, když hovoříme s generálním ředitelstvím, a to je moje poslední poznámka, je to určitá logická návaznost. Tedy městské oblasti s udržitelným přístupem a zvláštní metodika ITI a potom je tu městská platforma. A v řadě prezentací tomu tak není existují různá sdělení, která zaznívají z komise. Možná to není pro dnešní den, ale je důležité, aby zde zaznělo jasně. Dnes informace z výboru regionu, oni jsou proti městským platformám, protože si myslí, že to není správné. Ale když vytrhnete jeden prvek z toho, tak eh, prostě to nefunguje. A my nejsme proti tematickým koncentracím, ale jde o míru pružnosti, protože tady zacházíme příliš daleko. A přebíráte ze strany komise příliš velkou odpovědnost. Proto si myslíme, že by to bylo mnohem, být mnohem pro, pružnější, ale ne, nikoli zase úplně rozvolněné, aby si každý, každý dělal, co chce. Máte odpovědnost, jednáte s komisí, dospějete k dohodě o partnerství a to je další krok. To jsou věci, které bych chtěl zdůraznit. Já nechci odpovědět teď, ale co se týče RDF a rozsah zásahu, který narůstá, já nechci hovořit o tabáku, to je snad nějaký omyl. Necháme tedy listový tabák, ale je tu rostoucí problém u Fondu regionálního rozvoje, který nemůže být používán v rozvinutějších regionech pro základní služby a pro IKT. Co máte na mysli základními službami? To znamená, že informatika a komunikace budou zapovězeny pro ty rozvinuté regiony. Já, chápu, já to chápu u komunikací, ale u silnic, ale že by to bylo zapovězeno u IKT a ta, snížení emisí skleníkových plynů u zařízení spadajících pod směrnici. O tom se velmi hovoří, nejsem na to odborník, ale skrze toto rozhodnutí nebudeme mít dobré výsledky pro klima, ale tady nejsem odborník. Děkuji. Kolegové, tyto investice v oblasti IKT a jejich způsobilost znamená také selhání trhu v bohatých eh, regionech a trh tam funguje. Ale jenom komentář. Chci vás požádat o dvě věci. Za prvé, Opět se zdá, že máme spoustu času, ale máme tu také hodně řečníků. Prosím tedy veškeré kolegy, aby byli struční a chci vás poprosit, abychom se soustředili na otázky, které máme na programu. To neříkám panu Obrichtovi, je to obecný komentář. A nyní tedy budeme pokračovat s pravodají a potom stínovým. Ale mezi tím samozřejmě se vyjádří i komise pan Boštinaru. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl uvítat návrh obou spoluzpravodajů eh, k obecným pravidlům a také vítám dokument pana Olbrichta a plně vítám myšlenky eh, těchto dokumentů. Je tady jenom eh, jeden fakt k makroekonomické stabilitě. Ehm, prosincová rada navrhla takzvanou fiskální unii a Teď to už začíná být nejenom závazné, ale jako součást ústavního rámce eh, v každém členském státě, nejenom v rámci eurozóny, ale mimo eurozónu. A já si myslím, že kritéria, která se týkají makroekonomické stability, eh, že se to nejenom překrývá, ale je to zbytečné. Máme tady přece také six-pack, to je součást ekonomického řízení, tak proč eh, by měla být eh, takto eh, penalizována pouze politika soudržnosti? Nejprve se zaměřím na Connecting Europe Facility, protože to je nejnáročnější kapitola, je to také součástí zprávy o soudržnosti a některé aspekty už tady zmínili ostatní kolegové, pan Olbricht, ten to asi zmínil nejvýmluvněji. A eh, chtěl bych eh, ještě uvést další aspekty. Samozřejmě 10 eh, miliard euro, to bude vyňato. Za, jsou tady pravidla, která nejsou zřejmá a kritéria nejsou snadno pochopitelná a nejsou ani snadno akceptovatelná. Za druhé, řízení. Jak je možné, Eh, spojit sdílené řízení s centralizovaným řízením, protože to, co nám komise k tomu řekla, je naprosto neuspokojivé. Eh, zatím nic uspokojivého nepřišlo. Troj, eh, za třetí, princip navrhovaný komisí, kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale toto přece není národní loterie. To je nepřijatelná myšlenka, protože to by mohlo být škodlivé, především pro ty země, které budou nejvíce potřebovat eh, politiku soudržnosti. Takže něco bychom měli změnit. Pokud chceme, aby toto bylo eh, schváleno a odhlasováno nejprve eh, na našem výboru a potom v parlamentu a vyjednáno s radou. energetická účinnost eh, v oblasti budov. Eh, jsem proto, abychom eh, tady měli možnost, aby tato zvláštní kapitola byla otevřená také Fondu soudržnosti, protože je to nejlepší způsob, jak pomoci malým a středním podnikům, to je zřejmé. Je to přece místní rozvoj a tam je potřeba naše pomoc. Sociální uh, přístup k energiím, ceny energií eh, stoupají závratnou rychlostí a schopnost obyčejných lidí zaplatit účet za energii klesá. Eh, jsou tady obrovské sociální je tady obrovská sociální cena, kterou za to platíme. Například v Maďarsku to s tím také souvisí ty nepokoje a dále snižovat emise plynu a splnit cíle 2020. K tomu by to mělo také pomoci. Je to nejlepší způsob, eh, jak zabránit sankcím proti členským státům, které nejsou schopny eh, splnit eh, své povinnosti, které přijali. Za páté, je to dobré také proto, protože naše energie by měla být šetrnější k životnímu prostředí, měli bychom snižovat naše náklady a vylepšit náš energetický mix. Dva komisaři jsou pro. Pan Hahn se vyjádřil, eh, alespoň podle mého názoru, velice pozitivně. Dánské předsednictví dnes dopoledne také potvrdilo, že pod, eh, podpoří tuto myšlenku a tedy tu myšlenku, kterou dám do svého dokumentu. Ehm, na příštím zasedání vám to eh, rozešlu nebo představím. A zatím jsem ještě nedostal jasnou eh, odpověď od komise. Samozřejmě on eh, byl na cestě nebo musel spěchat. A, chybí mi tady jasná definice kondicionality, tedy kdy a jak může být fond soudržnosti využit pro případy, kdy eh, selže princip eh, znečišťovatele. To je velmi potřebné. Pan komisař Potočník je eh, k tomu ochoten. Výbor regionů, ale i tento výbor je ochoten na tom pracovat, tedy za jakých kritériích si můžeme souhlasit, za jakých podmínek, protože pokud to dobře neošetříme, tak tady otevřeme eh, dveře eh, pro různé případy, které vlastně nes, nepatří do politiky soudržnosti. Děkuji vám, eh, příště vám dám k dispozici všechny podklady. Kolegové, v budoucnosti budeme mít zvláštní zasedání, která se budou věnovat jednotlivým zprávám a regulačním nástrojům pro všechny fondy a specifické otázky. Dnes diskutujeme na základě návrhu zpravodajů eh, generál, ke generálnímu nařízení, obecnému nařízení, pokud jde o horizontální otázky a eh, také eh, ehm, sektoriální, je tady možnost pro sektoriální zpravodaje, aby hovořili o horizontálních otázkách, které souvisí s nařízením a dnes se chceme zaměřit na, kon, na tematické koncentraci, eh, kvóty, eh, regiony, zjednodušování. Zkrátka, chtěla jsem připomenout, že hovoříme o těchto eh, čtyřech oblastech v kontextu regulačních názorů, nástrojů. Erika Manen. Kiitoksia puheenjohtaja. Komentoin näitä neljää kohtaa hyvin lyhyesti. Paní předsedkyně, děkuji. Co se týče tohoto čtvrtého bodu, tak eh, k tomu máme celkem málo připomínek. My už jsme o tom hovořili s panem ministrem a s panem komisařem. Je to otázka flexibility. Mm, tady stojí zásadní otázka, kterou jsem již eh, uvedla na adresu pana komisaře. Potřebujeme více flexibility v rámci této tematické koncentrace. A pokud tady si můžeme zvolit čtyři eh, priority, tak vůbec nezohledníme například potřeby přeshraničních oblastí, dopravní propojení nebo ani demografické problémy. To jsem také již eh, uvedla. A proto potřebujeme více tematických oblastí, možná pět místo čtyř, tak abychom dostali více flexibility co se týče této tematické koncentrace. Jak můžu plně podpořit text zpravodajky? A co se týče Evropského sociálního fondu, i tady souhlasím se zpravodajem. Já si myslím, že tady bychom neměli mít nějaké specifické alokace v souvislosti s FSE, Například se hovořilo o situaci z hlediska zaměstnanosti a nám jde o to, abychom zlepšili tuto situaci a za tímto účelem můžeme použít různé nástroje. Moje zkušenost z mojí vlastní země v oblasti FSE je taková, že se nejedná o jakési jaksi prodloužení národního rozpočtu. Tady máme co dočinění s eh, národní kompetencí. A nyní bod 5. To je otázka přechodných regionů. V této souvislosti mám jiný přístup, poněkud jiný přístup než zpravodaj. Já podporuji tuto, nepodporuji příliš tuto kategorii přechodných regionů. V každém případě potřebujeme mnohem více konkrétních čísel k tomu. Musíme vědět, co to bude stát, kdo dostane tento statut, to jsem řekla již komisaři. A kladu si otázku, zda skutečně potřebujeme tuto kategorii. My potřebujeme transparentní systém a e, transparentní nařízení. A teď zjednodušení. To už bylo také důkladně prodiskutováno. Návrh obsahuje dobré možnosti z hlediska zjednodušení, například zjednodušení administrativních postupů, to mohu vítat, potom 15 to je také dobré. A za třetí v tomto návrhu se uvádí, že by bylo dobré uplatňovat identický přístup vůči všem zemím, takže mm, to bych eh, vše podpořila. A jakási červená niť tady je v podobě mm, toho bodu, kde je nutné se zaměřit také na místní postupy, lokální postupy a je nutné zajistit správné zpracování těchto žádostí. Je důležité zjistit, jaké dopady eh, tato opatření budou mít a jak zajistit, aby ta práce skutečně proběhla. Existují také národní rozdíly z hlediska jednotlivých byrokracií, i to se musí zohlednit. A poslední bod – makroekonomická kondicionalita. I to není možné jak si vyřešit mm, rychle, ale já bych to neposuzovala tak negativně, tak jak řekl Lambert ve svém vystoupení. Musíme mm, požadovat na komisi ještě další čísla a pak se můžeme rozhodnout. Ale v této době bych to tak neodmítala, protože v podstatě se jedná o dobrý cíl. A pak ostatní kondicionality. Máme například různé ex ante kondicionality, i o těch bylo hovořeno. Takže to mohu podpořit. Joachim Celer. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl omezit pouze na změnu eh, nařízení z hlediska územní spolupráce v Evropě. A chtěl bych k tomu uvést, že nyní eh, je to fáze vypracování pracovního dokumentu. A mohu tedy konstatovat, že ti, kteří mm, toto založili, tak ty to také zdůvodňují. A v podstatě zde existuje velké, velká spokojenost s tímto předloženým návrhem. Jde všechna přání těch, kteří budou používat tento systém, byla zapracována. Ale ty potíže jsou na jiné úrovni. A sice na té úrovni, kde se jedná o povolovací úřady ve státních, v členských státech a kde vlastně je to vnímáno jako konkurenční aktivity. A nebo kde Ziele verfolgt werden als die nebo kde tento nástroj je vnímán jako nástroj, který sleduje jiné cíle než zlepšení eh, územní spolupráce. To jsou otázky, které se týkají komise a také těch, kteří provozují eh, tento nástroj a mm, také mm, musí řešit otázku rozdílů z hlediska úřadů eh, v jednotlivých členských států. To teď se obracím na ostatní kolegy. Pokud v ostatních nařízeních hmm, budeme k tomu přistupovat, musíme toto vnímat jako obecný nástroj, který je vlastně základem těch specifických nařízení a tak to může být také použit. také eh, z hlediska mm, některých aspektů, které překračují jenom teritoriální spolupráci, například co se týče politiky v oblasti partnerství. Takže tady by v budoucnosti měla vzniknout i možnost spolupracovat s třetími státy kteří jsou mimo EU. I zde by bylo možné založit jakési základy této teritoriální spolupráce. To není nějaký nový druh zahraniční politiky, ale jde o to, že bychom tuto územní spolupráci mohli eh, tímto způsobem rozšířet. Pravdou je, že mm, tyto nástroje jsou atraktivní. Máme již 20 a 20 eh, se nyní ustavuje, takže je to velmi atraktivní právní nástroj, který tedy by potom měl být eh, plně použit. Takže to je zatím z mé strany vše. Uh, thank you, Maria. Děkuji, Maria. Eh, muchas gracias, presidenta. Para entrar en materia. Děkuji, paní před, předsedkyně. Um, Nechci hovořit příliš dlouho a chci se vyjádřit konkrétně k věci, mm, k Evropskému sociálnímu fondu a chtěla bych se vrátit k tomu, co si myslím, že nebylo dostatečně prodiskutováno. Nechci nějak předbíhat, ale chtěla bych eh, zmínit téma minimálních kvót pro regiony Zajímalo by mě, co si kolegové o tom myslí. Myslím si totiž, že musíme nalézt konkrétní pozici ve zprávě k víceletému makrofinancování, které bude obsahovat kvóty. Musíme jednat eh, nebo mluvit o této věci a stanovit, eh, jak se k tomu výbor postaví. Potom eh, téma tematické koncentrace. To, co tady bylo řečeno, je pravdivé. Cíle a koncentrace se omezují a ztrácí se účinnost, efektivita. A to, abychom se vyhli všem možným úchylkám, tak bychom se měli, odchylkám, tak bychom se měli držet Eh, tohoto modelu. Článek 5 sociálního, Evropského sociálního fondu a eh, jedna kolegyně tedy hovořila o follow-up a já bych byla raději, abychom hovořili o autonomních regionech, že jsme hovořili o roli a o tom, že je potřeba, aby tady v úlohu hrály jak regionální, tak národní eh, orgány. Můžete na to zareagovat? Zajímalo by mě, co si o tom kolegové eh, myslí. Dobře, eh, Nikolas Mat se k tomu vyjádří. Martin. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že komise velmi oceňuje odvedenou práci. Vidíme, že ten, ty pracovní dokumenty se dále prohlubují, vaše pozice se prohlubují, prohlubují, prohlubují. A to je velmi dobrý základ pro diskuze do budoucna, které budou eh, konkrétně zacílené na jednotlivé zprávy. Pokud jde o čtyři témata, tak bych nejprve začal tematickou koncentrací. Myslím si, že eh, Myslím si, že tady máme eh, společný záměr, eh, uvědomujeme si, že je potřebná tematická koncentrace, ale zároveň flexibilita. Nechceme, aby to vedlo k nějakým nežádoucím výsledkům, které by nutily regiony, aby vynakládali peníze nějakým nesmyslným způsobem. Eh, když to nebude odpovídat jejich potřebám. Takže jak eh, k tomu dospět? Jaký je ten správný mechanismus? Samozřejmě, eh, pokud jde o různé fondy, tak jsou tam různé mechanismy, ale pokud jde o ERDF, tak je tady mechanismus, který je vázán na procenta. Možná, že to vypadá jako nepříliš propracovaná metoda a my jsme samozřejmě hledali nejrůznější způsoby, jak k tomuto záměru dospět. A teoreticky jako ideální způsob Ehm, připadá metoda, kde bychom zabránili vnucování jednoho řešení pro všechny a spíše měli eh, specifičtější eh, přístupy pro jednotlivé členské státy a eh, je to téměř nedosažitelná možnost. Pokud eh, eh, budeme dělat eh, případ od případu, tak nebudeme mít konsistentní přístup a nesplníme to, co bychom splnit chtěli. Vycházíme ze zkušeností z minulých období a víme, že je velmi obtížné zajistit nějaké, nějaká vymezení, pokud se vyjednává tímto způsobem. Takže v nařízení je potřeba mít určité fixní parametry, které možná budou eh, trochu bolet, protože budeme muset dělat určitá obtížná rozhodnutí, ale je to jediný eh, způsob. Samozřejmě nás budou zajímat eh, vaše podněty, jsme ochotni se nad nimi zamýšlet. Uvidíme, jestli bude možné to nějakým způsobem přizpůsobit, ale některé, některá, některé věci bude nutné v nařízení vymezit. Je to důležité, i pokud jde tady o flexibilitu, je důležité, že eh, pokud jde o procenta EDF, tak eh, ta se týkají eh, národní úrovně, ne regionální, takže je tady možnost to ještě modulovat v rámci regionu, v, jedno, v rámci jednoho státu podle priorit a různých potřeb. A když hovoříme o kvótách, tak tady se hovoří o minimech ESF, a tady je to také eh, na národní úrovni a teprve pak to jde na tu regionální, takže to také má určitou pružnost. Pokud jde o potřebu eh, investic eh, z ESF do vzdělávací aktivity, aktivity pro lepší zaměstnatelnost, tak a my tady samozřejmě eh, zažíváme velkou nezaměstnanost mládeže, takže je naprosto jasné, jaká potřeba tady je, že tady to opravdu potřeba je. A, ale eh, pokud jde o rozšíření eh, působnosti ESF, tak to bychom si přáli, také větší integraci. Toho všeho bychom chtěli tímto balíčkem dosáhnout, tedy mnohem větší integrace. V současném období jsme to trochu opomněli, ale teď bychom to chtěli eh, posílit. A to souvisí eh, s, tedy s těmi minimálními eh, podíly ESF. Potom zjednodušování. A já tady vítám vyjádření paní Krell k tomu, co v nařízení již stanoveno je. Myslím si, že paní Král má naprostou pravdu v tom, že je potřeba to ještě posílit o to, co se děje na národní úrovni. Je potřeba z toho vyvodit praktické eh, důsledky pro přínosy a já bych tady zdůraznil elektronickou eh, soudržnost, protože naše studie ukázaly, že eh, je velice prospěšné když členské státy zavádí systémy, které umožní eh, komunikaci mezi příjemci a úřady, aby to vše bylo elektronické. Když je to elektronické, tak je to velmi prospěšné, když je ta komunikace elektronická. Potom zabránit goldplatingu eh, na národní úrovni, tak eh, náš eh, návrh usiluje o to, aby členské státy specificky uvedly, jak budou snižovat administrativní břemeno pro příjemce, aby to bylo kvantifikovatelné. Takže tady opravdu chceme, Eh, aby eh, to opravdu vedlo ke konkrétním eh, krokům na národní úrovni. Potom výroční zprávy o pokroku. To, co říkala paní Kroly, je pravda. Chceme mít nějaké základní výkaznictví, kde by byly klíčové údaje, které by potom byly doplněny podrobnou analýzou. Myslíme si, že to je správné roční eh, výkaznictví by mělo být eh, automatizované, protože to pochází z monitorovacích systémů členských států a proto eh, to není příliš náročný požadavek, protože jde o přenášení údajů a většina z nich by měla být přenášena standardizovaným způsobem elektronicky a pak by tedy byla podrobná analýza nebo byla by možná, pokud by nám příslušné orgány dávaly informace o tom, jak eh, program, eh, programy pokračují. To je potom takový základ, eh, ze kterého můžeme vycházet. Pokud jde o podmíněnost, makrofiskální podmíněnost, o tom už se hovořilo, je důležité podrobně se podívat na to, co komise navrhla. Jsou tady totiž dvě stránky. Jednak je to takový spouštěcí mechanismus pro eh, přepracování partnerských dohod eh, nebo smluv, pokud to podmínky vyžadují. A v tuto chvíli eh, tady máme kritické období, máme velkou potřebu, máme nezaměstnanost mladých a to by mohlo vyvola, vlastně přimět členské státy, aby se zamysleli nad těmi dalšími kroky, jak to vše realizovat. A první část makrofiskální kondicionality je eh, takový spouštěcí mechanismus pro um, zkoumání toho, jak ty peníze byly nasměrovány, jestli by neměly být nasměrovány někam jinam. Potom uh, další věc, ta souvisí uh, s tou situací, kde členské státy systematicky nesplňovaly doporučení uh, která se týkaly eh, akcí nebo tedy kroků proti nerovnováhám nebo definic, eh, deficitům. A pokud členský stát systematicky nejednal a eh, ohrozil nejenom to, co se děje v rámci této konkrétní členské země, ale i v ostatních členských zemích, tak potom by to nemělo projít jen tak, mělo by se něco stát a mělo by se to odrazit také v tom, jaké finanční prostředky jsou tomuto státu přidělovány. Samozřejmě ta formulace tam ponechává velký prostor eh, pro to, co to je, eh, to, co by se mělo stát eh, s ohledem na to, jak závažné bylo porušení členského státu, jak často se to opakovalo, jaký to má ekonomický dopad, tak aby to bylo vše opravdu přiměřené. Potom Eh, korek schování. to tady také padlo. A současně s tím, co připravujeme eh, k CSF, tedy kdy chceme provázat eh, různé věci, které bychom chtěli poskytnout. To stejné probíhá i pokud jde o korek schování. A byl by to neformální dokument, který by obsahoval Eh, hlavní eh, informace, harmonogram je stejný eh, nebo podobný, mělo by to být k dispozici ke konci února anebo krátce poté. Potom Connecting Europe Facility, protože se to tady opět zmiňovalo. Já jsem se snažil tady vysvětlit, že se chceme zaměřit na cíl, co chceme těmi penězmi dosáhnout. A tady to eh, trochu selhávalo, protože eh, tady eh, jsou naše mezery. My tady nemáme přeshraniční propojení v rámci důležitých sítí ten T a v, pre, v operačním programu e, členský stát dostane nějaké peníze, může rozhodnout, jak je vynaloží a priorita pro členský stát nemusí být e, zaměřit se na toto propojení, protože e, má pocit, že to třeba to nebude, nebude pro něj to úplně nejlepší a to se snažíme tímto krokem ošetřit. Když se podíváme na priority Evropské unie, tak to musíme vidět celistvě a musíme se zamýšlet, zamýšlet na tom myšlenkou, že je potřeba, eh, abychom měli eh, určité klíčové eh, infrastrukturní projekty v určitém členském státě a členské státy by to měly potom prioritos, rozdělit podle priorit a i když tam bude samozřejmě ten princip, že první, ten, kdo první přijde dřív mele, tak zároveň eh, členské státy to vše budou mít eh, možnost připravit, aby eh, včas mohli předkládat projekty a mohli rozumně očekávat, že tedy budou úspěšní. Myslím si, že tak bychom to mohli řešit. Potom CSF, klíčové akce. Já si myslím, že my bychom si přáli, dát tady vodítka k tomu, jaké typy investicí by měly být pokryty z různých fondů. Ale myslím si, že k tomu se můžeme vrátit, až bude dokument eh, komise k dispozici. ETS eh, e a tematická koncentrace, už to tady také bylo zmíněno. Měli bychom zdůraznit eh, dvě věci, a to, že eh, je tady eh, specifické rozšíření, které pokrývá dopravu. Doprava je potenciálně relevantní, pokud to přesaniční programy a ta formulace je dostatečná, dokonce to tam explicitně zmiňujeme. Zmiňujeme to v rámci investičních priorit těchto programů. Samozřejmě, že toho můžeme dělat mnoho, ale vše závisí, že toho můžeme udělat mnoho, ale vše závisí na tom, jak dlouho budete hovořit. Já se domnívám, že ta otázka, jak jsem ji pochopil, souvisí s budoucností přechodných regionů. A myslím, že to nový koncept, tyto inovace, kterou jsme zde připravili s bývalými konvergujícími regiony, které jsou mezi 75 a 90 procenty. A samozřejmě eh, to odstupňování intenzity pomoci bylo uvedeno a proto ta odchylka, pokud jde o tematickou koncentraci také, takže máme tu různou míru koncentrace, která bere v úvahu rozsah jednotlivých eh, situací, které by spadaly do této kategorie. A také je tu diferenciace, pokud je o míru spolufinancování. Takže na jedné straně si myslíme, že koncept přechodných regionů splně určitou potřebu a má vnitřní logiku, pokud je o souvislost politikou soudržnosti a Evropu 2020. A také je součástí celkové rovnováhy víceletého finančního rámce, pokud je o politiku soudržnosti. Ivar Gudmany, stínový. Já... Problém je v tom, že jsme tady vedli diskusi s hlavními zpravodaji. jsme velmi disciplinovaní, my jsme se připravili na hlavní legislativní balíček, ale teď ti zpravodajové vysvětlují různé věci. Nebudu hovořit dlouho, ale budu zase citovat čísla a e, budu rád, když to bude komise poslouchat. Velké poděkování za pracovní dokument. Za ten druhý je rozsálejší a jsou tam i ty věci, které byly v tom prvním. Za druhé, pokud jde o to, co řekl pan Hán, že země budou řešit, jak se zúčastní regiony. Nezlobte se, zpravodajové jasně napsali definici partnerů. Proč? Územní spolupráce bude dostane tři, o 32% prostředků z MFF. 11,7 miliard, takže rozdíl o něco méně než 3 miliardy. Dokážete si představit velký federální stát a sousední malý stát. Regiony nejsou aktivní, takže žádná teritoriální spolupráce nebude přes hranice. Když se pijete na míru absorpce, tak vidíte, že, že tyto projekty nemají dobrou absorpci. Ale z tohoto důvodu je úplně jasné, co řekl zpravodaj, musí to být, musí být stanoveno jasné pravidlo. Ne, že si to vyřeší členský stát. Flexibilita a kvóty. Nic nového, když se podíváte na předcházející zprávu, tam byly čtyři priority. A to řekl pan, pan Han, Tři věci. Výzkum, přezraniční zaměstnanost a úspory energie. To jsou tři směry. Ale jsem přesvědčen, že nemůžeme tak lehce říci, že potřebujeme více, protože můžeme uvést příklady, kde, které země dostaly spoustu prostředků před 15-20 lety různým, různou cestou. Skvělá infrastruktura, ale podnikají nefunguje. A ty země mají problémy s MMF a nebudu je jmenovat, ale dostali obrovské prostředky. A z tohoto důvodu snad Musíme nalézt určitý kompromis, pokud jde o priority a flexibilitou. Samo potřebujeme všechno, jsme úplně jiní než ti, kteří jsou u středozemě moře. Není to tak jednoduché. Kategorie regionů. Třetí věc. Já si skutečně přeji, abychom si nezáviděli, abychom na sebe nežárlili. Pojďte se na čísla když vyloučíme Connecting Facility, politika soudržnosti dostane 17, 18 miliard méně prostředků. Když zařadíme tuto facilitu, tak to bude o 6% více. Je to taková hra. Ale musíme v pátek bude zahájen přístup od zhora dolů u MFF. A to bude to znamenat větší škrty, nebude to znamenat dodání prostředků, takže ten úkol skutečně není lehký. A pokud jde o regiony, skutečně potřebujeme odpověď komise a nesmíme na sebe žádlit. My jsme účastníky v jednotlivých zemích. Jedné země soudržnosti, jiné jsou přechodné a třetí budou v konkurenceschopných regionech nebo zemích. Takže musíme být velmi pečliví. Jak, jak to vychází na hlavu? A na první pohled to vypadá velmi logicky. Počet osob, které budou v přechodném regionu v rámci phasing in, phasing out, ale není možné si představit, že 47% bude znamenat nárůst počet obyvatel v tomto regionu. To znamená, že tam je obrovský přechod, přesun lidí. Musíme dostat jasné odpovědi. Buďte tak laskavi, když nám dáváte celkové číslo, ukažte nám to, jak to vychází na hlavu. Protože pokud to nevychází, tak mohu jako příslušník konvergentního regionu můžu říct, dostali jsme o 40 miliard méně, ale přechodné regiony dostanou o 12 miliard, miliard více, plus 47%. A konkurenceschopné regiony, ty jsou na tom Eh, víceméně stejně, plus minus 2%. Ale to se nepromítne do údajů na hlavu. A potom nastanou velké problémy a budou na sebe žádlit. Já jsem z téhle země, ty jsi z jiné země a s námi se nezachází správně. To je hlavní otázka, kterou je třeba vyřešit. Já myslím, že komise odvedla dobrou práci, ale musí trošku vysvětlit. To se týkalo regionu. A poslední dvě věci. Zjednodušení. Prosím vás, na to nespoléhejte. Období 2007-2013 je složitější, protože další facility byly zavedeny do velkých projektů. A je to složitější než předtím, 2006, ale počet, ale chybovost významně klesá. Je méně případů pro OLAF, pro účetní dvůr a je zcela evidentní, že komise nepůjde cestou zjednodušení, která by znamenala pružnější využívání těch čísel, protože nakonec chybovost se zase navýší a to bude velmi špatné. Já jsem přesvědčen, že není logické, že bychom řekli, ano, dejte nám jednodušší peníze. To prostě není možné. Je třeba velké šetření, jakým způsobem to zjednodušit. A tady narážíme na absolutní zmatek. Jaké máme zákon? Máme sixpack, kde jsou tři e- ekonomické vyvážená ekonomika se sankcemi a se vším a tři rozpočtové, fiskální zákony. A to je normální. Ale Problém je, že to je povinné jenom pro eurozónu. A pro ty země, které jsou mimo eurozónu, tak to není povinné. Mohou přistoupit, ale nemusí k tomu přistoupit. A rozhodnutí z prosince je ještě složitější. 26 hlav státu řeklo, ano, souhlasíme. Do poloviny roku schválíme legislativu o fiskální disciplíně, která bude ještě přísnější, protože tam dojde o snížení, o povolený deficit na půl procenta. Pokud to, ne, pokud to nebude povinné, ten six-pack a dokonce i schválení těchto zákonů je povinné pouze pro eurozónu a pro její členy. Takže nastává velká otázka, pokud komise se snaží propojit okolnosti dohoda o partnerství a ex ante kondicionalita pro politiku soudržnosti pouze, tak to vypadá, že pokud nebudu v eurozóně a těch šest zákonů a to roz, prosincové pro, rozhodnutí nebude pro mě povinné, ale zase to budu chtít dělat, abych byl partnerem pro politiku soudržnosti, tak je třeba to poctivě napsat a říci. Protože není možné odejít dveřmi a vrátit se oknem a nastává odlišná situace v jednotlivých zemích. Jsme všechny zeměme politiky soudržnosti, včetně Maďarska, Spojeného království, ty, které, ty země, které jsou mimo eurozónu. Jsme všechny členy politiky soudržnosti, ale není pro nás povinný evropský semestr, sixpack a rozhodnutí z prosince. A to se promítne do mezivládní dohody do poloviny roku 2012 a to je třeba velmi vážně probrat. Je to skutečný zmatek. Nikdo neví, co je povinné a co není. A poslední poznámka je zajímavá. Já jsem nalezl základ, na jehož základě pan Ren může říci, že Maďarsko vlastně nedostane miliardu prostředků na soudržnost, dostane, přijde o 85 prostředků. Já jsem nenašel základ. A pan Hán řekne, že to, že, že to nebude z roku 2013, ale ze závazku na rok 2014. Ale závazky 2013 to znamená i platby. Já jsem proto nenašel právní základ. Komise musí být pečlivá v tomto směru, protože jinak to bude skutečně zmatek. Děkuji. The existing general regulation. Um, ale eh, právní základ eh, tedy je tady možnost to využít, ten právní základ to umožňuje, ale to je další otázka, nebo to by bylo na jinou diskuzi. Teď máme eh, na každého tři minuty. Pokud eh, chcete eh, si ještě vyslechnout odpovědi s tlumočením, slovo má Cornelia Ernst. Já, ich hoffe, dass Já doufám, že mi vystačí dech ty tři minuty naše frakce neměla příliš mnoho příležitostí, takže já bych chtěla komentovat pracovní dokument. Paní Konstance Krell a druhého zpravodaje. Co se týče delegovaných akt, myslím, že by bylo dobré, abychom v klidu o tom pohovořit, kdy by měly být použity a kdy nikoli v tom celkovém balíčku nařízení. Společný strategický rámec by k tomu neměl patřit. A já bych chtěla uvést otázku, která tady již eh, byla zaznamenána. My jsme pro první variantu, která byla eh, eh, navržena. To znamená řádný legislativní proces. Partnerské mm, dohody. Tady ještě spousta věcí otevřených. Nevím, kdo je partner, nakolik to má být závazné, jaký je tady harmonogram. A máme, myslím, velké programy, eh, problémy s operativními programy. Třetí bod. Priority a tematická koncentrace. Já bych vás požádala, aby jsme se zamysleli nad jednou věc. Eh, za jakým účelem chceme tuto tematickou koncentraci? My máme tematické cíle a k čemu tedy eh, potřebujeme stanovení těchto priorit? Eh, potřebujeme k tomu, abychom zabránili zneužití, potřebujeme je, protože musíme podporovat některá politická těžiska čemu potřebujeme tematickou koncentraci? Pokud toto vysvětlíme, tak uděláme krok před. Podle mého názoru to není úplně jasné a proto narážíme stále na toto téma kvoty. Já to vidím stejně jako oba zpravodajové. Toto pevné stanovení těchto kvót je nevýhodné i z hlediska mm, vztahu vůči FSE ta, týká se to také těch 25%, které jsou vnímány konstancí jako minimum. Já myslím, že bude obtížné použít kondicionalita. Proč tedy e, by měl určitý region platit za to, že členský stát, ať už se chová jakkoliv, prostě nedodrží určitá pravidla. To ničemu Eh, neposlouží. Neposlouží to ani regionu, který eh, jaksi se provinil, ani ostatním. Nevím, jestli eh, pokročíme před s touto makrokondicionalitou. Máte tady obrovské množství těchto kondicionalit a já to vnímám jako skutečnou hrozbu pro ty, kteří chtějí nárokovat tyto prostředky. I to bychom měli ještě promyslet. A ještě jedna věc. Přechodné regiony. Ano, my potřebujeme tuto mezi kategorii. To potřebujeme. A když se na to přesně podíváme, tak vidíme, že to není nějaká šedá masa. Máme tady dvě různé formy v rámci této mezi kategorie a k těm by se mělo tedy přistupovat různě. S tím jsem zajedno. Když se na to přesně podíváme, o jaké regiony se jedná, odkud pocházejí, například jak tady vypadá statistický mm, účinek jakým způsobem vlastně se dostali do té kategorie nad 75%. Pokud toto zpřesníme, tak se dostaneme dál. A nyní zjednodušení. Tady řeknu heslo akreditace. Akreditace to je něco, co, myslím, svět nepotřebuje. Také bychom měli promyslet eh, ty eh, otázky eh, závěr, závěrek, roční závěrek. A dále flexibilizace. Já si přeji abychom ještě hovořili o crossfinancing. Myslím si, že to by mělo být rozšířeno a nikoli sníženo. To je tedy otázka, která mi leží na srdci a kterou směruju na, na komisi. Děkuji, pan Tremopoulos. Mm, paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat Eh, zpravodaji, který zorganizoval setkání s fiktivními, se stínovými zpravodaji. My za zelené souhlasíme se zpravodaji, jsme proti makroekonomické kondicionalitě. Ještě bych se chtěl zmínit o dalších bodech, také o rozpočtové rezervě, která by nám mohla umožnit dospět k lepším výsledkům, takže jsme pro tuto rezervu. A teď propojení mezi regiony. My jsme tedy pro tento přístup. Komise by měla spravovat programy efektivněji. A co se týče nového, co se týče nového bodu, to znamená posílení legislativní kapacity, myslím si, že toto jde správným směrem a děkuji. Lukačísk. Děkuji, Arbita Lukačevská. Děkuji bardzo, já zgadzam se s věloma. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já souhlasím eh, s mnohými vystoupeními, která zde zazněla. Nechci to opakovat, ale když pozoruji, jak se hovoří o používání jednotlivých prostředků z různých fondů, tak mám dojem, že bychom neměli zavádět příliš striktní pravidla ohledně procenta, tematických skupin a tak dále. Myslím si, že většina z nás usiluje o stejný směr. Možná bychom měli stanovit minimální práh a poté členské státy by měly mít k dispozici určitou flexibilitu, tak, aby se mohly přizpůsobit své konkrétní situaci. Jedině tímto způsobem se podaří realizovat cíle, například strategie Evropa 2020. Co se týče našeho dnešního jednání chtěla bych zdůraznit skutečnost, že tematické cíle představují důležité téma. Nechápu, proč se zde stanovilo 11 tematických eh, cílů. Nechci hovořit o podrobnostech. Myslím si, že následně budeme mít ještě čas toto prodiskutovat, nicméně bychom se měli k této věci vrátit. Ještě bych chtěla zdůraznit skutečnost, že pokud se připravují partnerské dohody, tak je důležité zohlednit názory místních orgánů. Nemůžeme vytvářet legislativu pro ně bez nich. A co se týče postupů a kondicionality ex ante, eh, tato věc nebyla mm, dostatečně Mm, stanovena. Přes tyto nedostatky tato kondicionalita má velké dopady. Komise může rozhodnout o pozastavení části nebo všech plateb. Proto si myslím, že tato kondicionalita ex ante by měla být dobře vymezena v textu. A nebo by bylo dobré uvést zdroj, který popisuje zásady této kondicionality. Co se týče makroekonomické kondicionality, o tom jsme hojně diskutovali dnes. I zde je možná, možné pozastavit platby. Může to udělat komise, jakmile tato makroekonomická kondicionalita není eh, naplněna. Chtěla bych vás upozornit na jeden bod. V současnosti tyto makroekonomické podmínky závisí na globální situaci a tato globální situace se každým dnem mění a často regiony nemohou ovlivnit tuto globální situaci. Takže regiony by neměly být trestány za umily, které sami nespáchaly. Co se týče Evropského sociálního fondu, zde bych chtěla zopakovat to, co jsem uvedla na začátku. Každá členská země podle svých možností a potřeby měla určit eh, alokaci těchto prostředků. Děkuji bardzo. E, Giorgio Stavrakakis. Děkuji, pan Stavrakakis. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům a Konstanci za tento pracovní dokument. Je vynikající. Byly tam uvedeny body, kde ovšem musíme ještě prohloubit naši analýzu, ale souhlasím se stanovisky v tomto dokumentu. V rámci této diskuze bych chtěl zdůraznit význam zjednodušování. To je jeden z hlavních požadavků parlamentu ohledně příštího plánovacího období. Moje první analýza umožňuje konstatovat, že zjednodušení je komplikovaným postupem. Tak to oprávně mě uvedla Konstance ve svém úvodu. Vůbec není jasné, že toto odpovídá našemu očekávání a očekávání všech ostatních subjektů v rámci této politiky. Co se týče ostatních otázek tohoto pracovního dokumentu, s kterým souhlasím, chtěl bych eh, vás upozornit na některé body, zvláště na návrh zjednodušení, který byl předložen roku 2008 a 2009. Dohoda mezi členskými státy a komisí se netýká všech programů, ale hlavních bodů této partnerské dohody. To znamená, je zde návrh, aby tato dohoda byla jaksi ošetřena jaksi lehčím způsobem, aby členské státy měly větší flexibilitu z hlediska těch jednotlivých bodů těchto partnerských dohod. Pak zde máme návrh na řízení, které umožňuje používat eh, tři fondy politiky soudržnosti v rámci operativních programů, ale nikoli v rámci prioritních os. A byl bych velice rád, kdyby nám komise uvedla, zda hodlá toto ještě proskoumat. Děkuji, Nikolas Martin. Prosím, odpovězte, ale ne, ne, nebuďte příliš eh, zdlouhavý, protože musí ještě reagovat zpravodajové. Thank you, chair. I, I, I... Děkuji, paní předsedkyně. Já rychle proberu ty nejdůležitější otázky. Ehm, Evropská území spolupráce. Tady je velice důležité připomenout, že oblasti programu musí být přijaty rozhodnutím komise, takže eh, jde o proces vyjednávání. Není možné, aby členský stát jednostranně o tomto rozhodnul. A plánujeme, že programová eh, programové oblasti eh, pro tyto programy budou vycházet, tedy by začaly od roku 2013, ale Eh, přizpůsobili bychom to tam, eh, kde budeme vidět, že je potřeba to upravit. A potřebujeme tam určité pojistky. Eh, pokud jde o ty údaje, které jste požadovali, tak budu se na to muset podívat. V tuto chvíli žádné údaje nemám. Možná, že by stačilo bilaterálně se dohodnout. Když se na mě vezmete kontakt, tak možná vám budu schopen něco poskytnout. Eh, potom by samozřejmě by to eh, bylo pro celý výbor a ne pouze pro pana Godmanise. Zjednodušování. Neměli bychom to považovat za eh, protiklad zjednodušování a snižování míry chybovosti. Zjednodušování je proces nebo mechanismus, který má směřovat ke snižování chybovosti. Eh, pokud máte, nebo pokud, především pokud je uznatelnost, ehm, Takto se dá eh, snižovat riziko na vzniku chyb, protože velmi často k ním dochází eh, tím, že tady není dostatečné pochopení. Takže si myslím, že jsme se vydali správným směrem. Tematická koncentrace. Proč tematická koncentrace? Jednoduše proto, že ze zkušenosti víme, že pokud se snažíte dosáhnout eh, všeho, tak nedosáhnete ničeho. Je potřeba se zaměřit na konkrétní věci, ehm, je potřeba eh, eh, se zaměřit tak, aby dopad fondu byl co největší. Potom ehm, ze zkušenosti víme, že nemáme někdy správné podmínky a to potom eh, škodí efektivitě investic, eh, které eh, následují. Pokud jde o cross-financing, tak ten důvod, proč jsme snížili částku, je, že tady je možné využít fondy EDF pro typy investic, které by jinak měly být financovány z ESF. Je to kvůli pružnosti. A budeme mít eh, možnost programů eh, z různých fondů a proto je dobré eh, tady ty fondy integrovat. A jedna eh, operace může být také eh, financována z různých fondů, eh, i z, z pro, fondů z různých programů. Takže myslíme si, že tady jsme dosáhli určité míry pružnosti, která je užitečná. Pokud jde o podmíněnost, samozřejmě v příloze 4 v nařízení máme Eh, mnoho podrobností na toto téma. Myslíme si, že to musí být eh, operativní systém, eh, musí to být tak proto, aby politika byla zaměřena více na výkon. Musíme to tady dobře nastavit, musíme mít dobrá kritéria, která budou moci být objektivně hodnocena členským státem a potom komisí. Myslím si, že v dalších diskuzích s dánským předsednictvím a také tady eh, s výborem Regi přijdeme na to, eh, jak zachovat ty nejdůležitější věci a zároveň zůstat dostatečně otevření pro další vylepšování. Postupy eh, pro partnerské dohody a programy. Samozřejmě, že tady bychom opět chtěli vyvážit situaci mezi tím, že dokumenty by měly dosahovat svých cílů, ale samozřejmě nesmí být eh, příliš těžkopádné. A tady je třeba zaměřit se na programy, kde je upravit, kde je to potřeba. Myslím si, že už tady eh, vidíme, eh, kde je možné texty upravit, tak abychom dosáhli tohoto cíle. A je to něco, co probíhá v pracovní skupině rady. Sleduje se, jak zabránit duplikaci, překrývání. Pokud jde o prioritní osy, tak eh, klíčovým cílem je, aby tady zůstalo propojení s tematickým cílem Eh, také s ohledem na Evropa 2020. Eh, My bychom nechtěli, aby se to nějakým způsobem rozmělnilo, protože to by eh, podkopalo jeden z hlavních cílů, který chceme dosáhnout. To bylo skutečně stručné, nejdříve Konstance a pak Lambert. Já bych nechtěla to nějak rozsáhle komentovat. Tady zazněly některé otázky já vím, že eh, komise k tomu tématu zjednodušení mm, zpracovala také určitý dokument. Možná by pak, eh, kdybychom se na to podívala, byly jednoznačnější, kde jsou ty hlavní prvky zjednodušení. Bylo by dobré tento dokument dát k dispozici výboru. To by jistě bylo smysluplné z hlediska přípravy slyšení a nás bych také požádala, aby v budoucnosti jsme mm, tu diskuzi prováděli na, na základě konkrétních nařízení a ke konkrétním tématům, protože pokud pokaždé budeme dělat takové rozsáhlé kolo, tak eh, a nikdo nebude mluvit k těm konkrétním cílům, eh, tak to nebude jednoduché. My všichni jsme politici, a měli bychom se vždy soustředit na to konkrétní nařízení a tak eh, umožnit intenzivní práci. Děkuji. Já, eh, danke sehr, danke. Já doch, ein... Eh, Děkuji. Děkuji. Já mám ještě několik myšlenek. To take on board from the ESF the ideas was very fruitful today. But... Dnes to bylo velmi plodné a měli jsme možnost také hovořit o rozvoji venkova se spravodaji a se stínovými. Protože tam bych také chtěl získat eh, dobrý pocit a mám tam otazníky, jak eh, se tam promítají ty tematické priority, takže by se to mělo nějakým způsobem eh, uspořádat. Nejen v pracovní skupině, ale prostě otevřeně, měli bychom to udělat. A také to platí pro problematiku námořní a pro rybolov. A pokud jde o iniciativy, tak slyšení ve výboru ITRE se na to dívají skutečně velkýma očima, mají velké oči a je to takzvané schodiště k excelenci investice a inovace. A tak, jak jsem to pochopil, tak je to také záměr ITRE to skombinovat, aby bylo společné slyšení. A možná by to bylo rozumné, protože oni o to mají zájem. A je to v naší kompetenci. Poslední věc se týká našeho slyšení, které bude 20. března. Možná bychom měli hovořit s lidmi z praxe, protože budou tu velcí odborníci s, se vznešenými vizemi, ale je potřeba, abychom mluvili s lidmi z praxe. A měli bychom k tomu přistupovat prakticky. Konec konců dnes jsme udělali pokrok, protože se to nerozebělo do všech směrů a cítili jsme podporu pro náš dokument a reakci kolegů a Jana Olbrichta to vyjasnili a udělali jsme několik kroků a chci požádat paní předsedkyni, abyste naslouchala tomu, jak to plánují v zemědělském výboru a v dalších oblastech. Pokud eh, by mělo být eh, hlasování v září, jak postupují oni? Nemůžeme se příliš lišit, pokud je o plánování, pokud je o harmonogram. Takže to jsou vlastně víceméně procesní otázky. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně Laskavé děkuje tlumočníkům za to, že vydrželi. A chci vám připomenout, zítra pokračujeme v 9 hodin významnou rozpravou a také se bude zítra hlasovat, tak si nezapomeňte hlasovací karty. Děkujeme komisi, že to také s námi vydržela.